Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem zasedání. Přeji všem dobrý den. Dnes nás teká eh, slyšení na téma regionálních záležitostí a vítám paní komisařku Kretu a pana generálního ředitele z DEFA, tým z DG Regi, z účestního dvora, vítám pana Bálka a pana Lazaro. Pane Balko, my vám hned dáme slovo pro vaši prezentaci, protože e, nemám nic, co bych sdělila, nemám žádné žádosti k pořadu jednání a sdělení předsedy se můžete dočíst e, v našem oběžníku Kont News, takže pane Balko, prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Vážení pane předsedo, paní zpravodajko, paní komisařko, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi ctí odprezentovat vám závěry Evropského účetního dvora za rok 2014, pokud jde o regionální a městskou politiku, což je součást výroční zprávy, konkrétně kapitoly k zprávy o hospodářské, sociální a teritoriální kohezi, konkrétně kapitoly 6. V úterý jste ze stejné zprávy slyšeli připomínky ke kapitole, která se zabývá zaměstnaností a sociálními záležitostmi. Výdaje prostřednictvím Evropského fondu pro rozvoj venkova a pro společnou zemědělskou politiku představovaly druhou největší výdajovou položku evropského rozpočtu za rok 2014. Většina plateb probyly platby průběžné za období 2007 až 2013. Toto programové období skončí 31. prosince 2015. Co jsme se tedy poučili z finančního roku 2014? Za prvé, Účetní dvůr odhadl, že míra chybovosti v této kapitole dosáhla 5,7 To je vážený průměr odhadované míry chybovosti v oblasti zaměstnanosti a sociálních záležitostí kde tedy ta míra chybovosti byla 3,7% a potom také tedy již zjištěné míry chybovosti v kapitole pro regionální a městský rozvoj, kde to bylo 6,1%. Náš odhad pro oblasti regionálního a městského městské politiky eh, se opírá o 161 transakcí provedených v 16 členských státech. Míra chybovosti za rok 2014 je trochu nižší než ta, kterou jsme nahlásili v roce 2013. Tehdy to bylo 6,9% nebo tedy po přepočtu 7%. Nicméně pořád tedy to je významně vyšší než eh, ta prahová hodnota, ten limit 2%. Za druhé, hlavním zdrojem chyb, které přispívají k odhadované míře chybovosti, Eh, jsou způsobeny především porušováním pravidel z zadávání veřejných zakázek, nespůsobilé výdaje, nedodržování eh, pravidel pro výdaje a projekty, které nejsou způsobilé projekty či obmyšlení. A v textu najdete několik ilustrativních příkladů, kdy došlo k přímému zadání eh, zakázky případně vznikly nespůsobilé náklady, které byly deklarovány jako výdaje, e, například ve smyslu nadsazených mest, a nebo pomoc nebyla kompatibilní s pravidly pro fungování jednotného trhu, v tom smyslu, že například ten obmyšlený nesplnil e, podmínky, které se vztahují k malým a středním podnikům. Ve vztahu k těmto zjištěním, jak už jsme zmínili loni, se naše zvláštní zpráva stále více soustředuje právě na zdroje chyb. A já bych rád upozornil na to, že v naší zvláštní zprávě D číslo 10 za rok 2015 jsme upozorňovali na problémy v oblasti zadávání veřejných eh, zakazek. A to nejenom na půdě vašeho výboru, ale také výboru pro jednotný trh a ochranu spotřebitele a na půdě výboru pro regionální rozvoj. Další zvláštní zprávy, které se týkají toho, jak komise řeší případy, kdy došlo k porušení pravidel zadávání veřejných zakázek, budou zveřejněny v průběhu příštího roku. Tento a ostatní audity Evropského účetního dvora se berou za úkol zlepšit výkonnost evropských výdajů, a to tedy v souladu s prohlášením, které v tomto ohledu učinil a také na půdě vašeho výboru, tedy náš prezident pan Kaldera. Za třetí, podobně jako v minulosti, účetní dvůr poukazuje na to, že na úrovni členských států nefunguje kontrola dobře. Došlo sice k určitému zlepšení, ale pořád ještě je příliš mnoho chyb navázaných právě na příjemce pomoci. A to i v případě, že národní orgány mají dostatečné informace, které by mohly zabránit vzniku těchto chyb ještě předtím, než jsou oficiálně zaučtovány jako výdaje a předány komisi. Pokud by se podařilo snížit tuto míru chybovosti, eh, došlo by k snížení až o 1,6 procentuálních bodů. Navíc jsme našli příklady, kdy ty chyby spáchaly přímo národní eh, příslušné orgány a tím přispěly 1,7% body k míře chybovosti. Za čtvrté, my jsme se zaměřili na přeskum finančních nástrojů v rámci sdíleného managementu. Zvláště jsme se dívali na míru uvolňování prostředků na to, kolik z této částky skutečně dorazí až ke konečnému příjemci. Je to 57% za rok 2014 v srovnání se 47% za rok 2013. A e, nezapomínejte, že původně ta lhůta pro uznání způsobilosti e, plateb byla 31. prosince 2015. My se na to díváme trochu jinak, komise náš názor nezdílí, nicméně ukazujeme na to, že, poukazujeme na to, že rozhodnutí komise číslo 2771 z dubnu, dubna 2015 prodlužuje tuto lhůtu pro způsobilost plateb z 31. prosince 2015 až na 31. března 2017. My jsme ovšem přesvědčeni, že takovéhle prodloužení nerespektuje eh, to, jak jsou nastaveny naše právní normy, protože nařízení tohoto typu lze modifikovat pouze legislativou, která je na stejné nebo vyšší úrovni. Proto si myslíme, že komise při prodloužení této lhuty měla nejprve žádat o povolení parlament a radu. Pokud jde o interní systémy, za páté, my jsme tedy přeskoumali, jak dozorové aktivity komis, komise ve vztahu k národním orgánům v členských státech a také tedy eh, výroční zprávy, které vydává Direktorát pro regionální a městskou politiku a Direktorát pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Eh, v případě toho prvního, tedy to, jak, když jsme zkoumali, jak komise provádí přeskum místních orgánů, zjistili jsme ze vzorku 139 projektů, že 105 z nich se kvalifikovalo pro příspěvek z ERDF nebo CF. Komise však z těchto 105 projektů byla schopna zkontrolovat pouze 84 a u zbývajících 21 projektů eh, byly zjištěné nedostatky identifikovány jako málo závažné, takže na ně komise nevyčlenila žádné další zdroje, případně nepozdržela platby. Z 42, v 42 případech se celkem 139 byla také nedostatečná míra kontroly prováděná na státní úrovni. Pokud jde o druhý aspekt aktivit komise, tedy výroční zprávu, kterou vypracovávají příslušné direktoráty, Výpočet rizikovosti, který provedla komise v případě obou direktorátů, je konzistentní s informacemi, které měla k dispozici, tedy, které jí předali příslušné auditní orgány. Ovšem, stejně jako v minulosti, musíme upozornit na to, jak velkou závažnost nese potenciální kumulativní reziduální riziko. Zůstává totiž riziko, že toto kumulativní reziduální riziko eh, je podceňováno v případě některých operačních programů ze strany komise. A zároveň upozorňujeme na to, že eh, roční míra chybovosti, kterou zmiňuje komise, je vypočítána na jinak a tudíž není srovnatelná s mírou chybovosti, kterou jsme zveřejnili my. Také jsme zjistili, že výhrady, které komise zveřejnila v roce 2014, byly formulovány v souladu se zadáním, které komise má a na základě informací, které měly k dispozici oba dva direktoráty. Takže na základě těchto zjištění máme následující doporučení, dámy a pánové. Komise by měla provést eh, konkrétní analýzu národních pravidel způsobilosti za předchozí a současné programové období se záměrem identifikovat dobré postupy, které by se mohly stát takovým příkladem pro členské státy, příkladem toho, jak zjednodušit a zjednodušit postupy a vyhnout se zbytečné, um, zbytečným pravidlům a zátěži. Za druhé, řídící orgány a zprostředkovatele by se měli více snažit odstranit své slabiny v rámci kontrol na první úrovni, v tom smyslu, že zohlední veškeré dostupné informace a komise potom tyto informace bude mít k dispozici, aby mohla ověřit to, že tyto kontroly proběhly skutečně v souladu eh, se zavedenými pravidly a dobrými postupy. Za třetí, členské státy eh, by se měli naučit lépe využívat možností, které jim dávají eh, společná ustanovení nařízení k ESF, za rok 2014 a 2015, tedy pokud jde o, především pokud jde o metodu zjednodušených nákladů. Za čtvrté, členské státy by měly zajistit včasné a plné platby dotací eh, z programového období 2007 až 2013. Za páté, Komise by měla předložit Radě a parlamentu legislativní nástroj, který je na stejné úrovni nebo vyšší jako současné nařízení 1080 2006 v případě, že chce prodloužit lhůtu pro uznání pladev v rámci sdíleného managementu. Za šesté, komise by měla všechny členské státy informovat o tom, jak se dívá na spolehlivost jejich eh, finančních oprav, které zveřejnili příslušné operační orgány a to, jaký dopad toto bude mít na celkovou míru chybovosti, kterou zveřejňuje komise. A za sedmé komise by měla nadále posilovat své kontrolní systémy. Dámy a pánové, proto bych ještě rád se vyjádřil konkrétně k jedné kapitole. Je to kapitola 6, soci, hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost z naší výroční zprávy do roku 2014 a pak ještě upozorním na kapitolu 7 přírodní zdroje, která se objevuje v textu poprvé. Je to takový poletní projekt hodnocení projektů eh, v této oblasti. V rámci kapitoly 6 jsme vyhodnotili 186 transakcí, které jsme měli k dispozici jako vzorek a které byly již skončené v době, kdy jsme prováděli audit, abychom zjistili za prvé zdali a do jaké míry byly naplněny cíle projektů tak, aby byly souladu se záměry ERDF a ESF. A to ať už jde o formulaci žádosti o grant, dohody o grantu, a rozhodnutí o spolufinancování. Pak jsme také ověřovali, zda tyto projekty skutečně naplnily tyto cíle a naše analýza se zaměřila na prognozované výstupy a tam, kde to bylo možné, jsme také odhadovali, do jaké míry se podařilo naplnit i dlouhodobých cílů. Zjistili jsme, že ve třech čtvrtinách projekty plně či aspoň částečně eh, vyhověly, naplnili své cíle. Našli se však také projekty, kde již nebylo možné objektivně eh, vyhodnotit jejich dopad, protože uběhlo příliš mnoho času. A konečně u 2% projektů se nepodařilo vůbec naplnit cíle projektu. Takovéhle projekty nepřenáší žádnou přidanou hodnotu, protože investice buď nejsou využity, nebo nemohou být využity a to znamená, že pokud nedojde k opravě, dochází vlastně k plítvání evropskými prostředky. Konečně náš pilotní přeskum také ukázal, že financování, které se orientovalo na dosažení výkonu, je spíše výjimkou, nikoli pravidlem. Ve většině případů neschopnost naplnit proklamované cíle neměla žádný dopad na to, zdali byly uděleny dotace nebo ne. A mohu vás tedy ujistit, že v roce 2015 v rámci našeho příštího přeskumu se na tento aspekt soustředíme ještě více. Doufám, že tohle pomůže parlamentu a radě přijít se stanoviskem, které bude mít dopad nejenom na pravidelnost výdajů, ale také na to, zdali tyto výdaje skutečně přispívají k naplňování evropských politik v oblasti soudržnosti. To je tedy vše, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Vielen Dank. Děkujeme vám, pane Balko. Člověk toho není svědkem každý den, že účetní dvůr komise řekne, že nedodržela právo při té otázce, kdo vlastně může prodlužovat způsobilost. A to je opravdu otázka, které bychom se měli ještě blíže věnovat. Nyní bych tedy chtěla dát slovo paní komisařce Kretu. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení členové Evropského účetního dvora. Dovolte mi nejprve, abych poděkovala panu Balko za jeho spravedlivou a vyváženou zprávu. Regionálně urbání politika je významná politika pro mnoho států a také významná pro soukromé investory v některých státech. A já jsem během svého prvního roku v komisi učinil několik roků pro zlepšení implementace našich eh, fondů a některé prostředky už jsou k dispozici. Vycházím při tomto poručení tohoto výboru a výsledku činnosti účetního dvora. Domnívám se, že vaše eh, práce je důležitá proto, aby komise zajistila eh, zodpovědnost eh, v všech oblastech. Podívejme se na dosažené výsledky v politice soudržnosti. To je nesmírně důležité pro komisi a ráda bych vás upozornila na naší platformu otevřených dat, která poskytuje data k eh, dosaženým výsledkům jednotlivých členských států, regionů typu investic. Politika soudržnosti eh, znamená přidanou hodnotu pro občany a to už eh, z toho minulého programového období od roku 2007. Na základě dat členských států vám mohu přibližně uvést také brzy čísla k některým indikátorům. Bylo vytvořeno na více než 950 tisíc eh, eh, pracovních míst a bylo podpořeno na 270 tisíc podniků. Za ten první rok, jak zmiňoval pan Balko, eh, také dvůr zkoumal vzorek z prohlášení o věrohodnosti. Některé projekty ještě čekají na svoji uzávěrku a kontrolu e, dosažení výsledku. Nyní jsem se zaměřila na to orientaci na výsledky v e, tom novém programovém období prostřednictvím přijetím nových operativních programů. Všech 205 e, programů z cílů růstu bylo přijato a všechny programy soudržnosti EU by měly být přijaty do konce roku. Všechny programy byly nastaveny tak, aby byly zaměřené na výsledky. To vychází vlastně z těch odpovědí na tři otázky. Co chcete změnit prostřednictvím investic, jak budete změnu měřit a které projekty mohou přispět těm kýženým změnám. Je zde specifická potřeba regionů a zaměření na cíle. S volbou mm, indikátorů z výsledků jsou základem pro poměřování jednotlivých programů. Budou vybrány projekty s jasnými indikátory a s ohledem na kýžené cíle. Jsou povinné pro monitoring postupu. Eh, předpokládám, že příští rok budeme monitorovat eh, základní data pro naši zprávu pro rok 2017. Kondicionalita ex ante zajistí, že zde bude náležitý eh, rámec od začátku pro náležité využívání prostředků. Příští rok budeme vydávat takzvanou zprávu podle článku 16 a ráda ji odprezentuje v Evropském parlamentu. Zaměřenost na výsledky je nyní už výraznější než v minulém období. A to jde eh, ruku v ruce se změnou mm, eh, čerpání z fondu soudržnosti a dalších eh, fondů. A já počítám s vaší podporou při provádění této změny, zvláště tím, že nám pomůžete předat i náležité informace a zprávy národním orgánům. zaměřenost na cíle prošla řádným legislativním procesem, eh, vychází se z 11 tematických cílů strategie Evropa 2020. Vítám spolupráci našich eh, institucí eh, s cílem vypracovat jasnou metodologii založenou na pravidlech. Co se týče legality a regularity, zde bych se zaměřila na výsledky účetního dvora, které považuji za důležité. Ve srovnání s předchozím obdobím 2007-2013 se to týká jenom těchto programů, ale vidím, že chybovost zůstává na 6,1%, takže trochu nižší než v minulém období. Přiznávám, že toto je nadále příliš vysoké Systém řízení a kontrol pro období 2014 až 2020 byl pozměněn právě tak, aby reagoval na tyto problémy. E, posiluje to zodpovědnost členských států, tak aby včas prováděli e, jasné ověřování. A e, jsou tam také zavedené čisté finanční korekce. Nicméně budeme moci vyhodnotit dopady těchto nových pravidel poprvé až v roce 2017. Chybovost uvedená účetním dvorem ukazuje, že v některých eh, programech řídící mm, orgány musí zlepšit svoji kapacitu při zjišťování problémů. Potom je třeba se například zaměřit na oblast veřejných zakázek a státních podpor. Ráda bych se na to zaměřila blíže. Kontinuálně vyhodnocujeme fun- fungování systému, vycházíme zde ze všech dostupných auditních eh, výsledků. Zacilujeme se na ty orgány, které mají slabší výsledky a vycházím z tzv. single audit principle. Vycházíme z více než 500 auditních zpráv e, týkající se více než 8500 projektů z roku 2014. Když e, zjistíme e, rizika, tak zastavujeme například platby, to zastavujeme nebo rušíme a nastavujeme finanční korekce. V roce 2014 se to týkalo 7,5 eh, miliard eh, eur. A je třeba tady tyto chyby napravit, než eh, opět budou platby posílány. Nastavili jsme síť, která slouží snižování chybovosti na přijatelnou úroveň. A v neposlední řadě také nadále striktně aplikujeme naši politiku potírání podvodů a korupce. Jde o to také pomáhat členským státům, aby zlepšovali svoji administrativní kapacitu a snižovali eh, chybovost. V roce 2015 eh, vzniknul například nástroj peer-to-peer -peer pro výzměnu osvědčených postupů. Také jsme s ostatními komisaři zahájili dva akční plány v oblasti státních dotací a veřejných zakázek. Ten o veřejných zakázkách byl publikován minulý týden. Také víte, že v některých členských státech je velké riziko nedostatečné implementace a proto jsme zavedli pracovní skupinu pro lepší implementaci a ta v roce 2015 poskytla dotčeným osmi státům zacílenou pomoc a tím pádem se situace výrazně zlepšila. V souvislosti se závěry rady využíváme eh, všech možností flexibility v souladu s právním eh, rámcem. Eh, zřídili jsme loni v říjnu skupinu na vysoké úrovni a je zde aktivně zapojen také účetní dvůr, také pan Balko a je v ní zastoupen také Evropský parlament prostřednictvím výboru REGI. Cílem je analyzovat nové možnosti, které poskytuje nařízení, jak je to implementování v členských státech, jak lze snižovat administrativní zátěž a vytváření konkrétních návrhů. A já jsem přesvědčena, že tam budeme úspěšní máme zde vlastně konkrétní vyjádření solidarity Evropské unii. Dochází zde k přímému zlepšování života evropských občanů a e, může to zvyšovat jejich důvěru v EU. Toto je jeden z hlavních cílů Evropské komise a podporujeme také plán předsedy Junckera pro růst a zaměstnanost a dodržování, jde o dodržování pravidel a účinné investování. K tomu jistě přispěje také reforma politiky soudržnosti v období 2014-2020. E, plně počítám také s vaší podporu. Děkuji vám e, za pozornost a těším se na vaše dotazy a na to, že na ně budu moci odpovědět. Děkuji. Děkuji. Můžete co říct ještě k té výtce e, e, účetního dvora, že komise nelegálním způsobem prodloužila způsobilost e, pro čerpání z tohoto programu? Protože to byl jeden z bodů, které zazněly, kde to uvedl pan Balko ve svých doporučeních. A to je téma, které je důležité i pro nás, protože tím jste vlastně porušila naše práva. Děkuji. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Děkuji za uh, dotaz, uh, na který jsem se připravila. Jak jistě víte, podkladech komise byl tento problém vyjasněn, pokud jde o finanční nástroje podle logiky, eh, ze které jsme vycházeli v nařízení. Tedy platby mohou být provedeny do konce eh, tedy roku 31. prosince, ale jak víte, provádění nás přivedlo k tomu, že tento období musíme prodloužit až do 31. března 2017, až tedy, eh, to budou, když to budou, pokud to budou projekty, které se blíží svému konci. tady je ale různý výklad mezi experty komise a účetního dvora. My nesouhlasíme s účetním dvorem a rada po komisi eh, vyžaduje pružnost, maximální možnou pružnost a já si myslím, že eh, tomuto přání jsme také vyšli vstříc. Tak, jak eh, již nastínil pan Balko, má ovšem účetní dvůr odlišný názor a donívá se, že Evropský parlament by se k tomu měl také vyjádřit. Komise je toho názoru, že je to pouze v její eh, pravomoci, nebo že je to v její pravomoci na prospu rady to období prodloužit. Takže teď je to vlastně takový spor, spor různých expertů. Děkuji, slovo má Martina, paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, zástupci účetního dvora, zástupci generálního ředitelství, vážení kolegové, jak víte, mé priority, eh, pokud jde o eh, absolutorium 2014, je výkonnost, eh, přidaná hodnota a simplicity, což není simplifikace, tedy zjednodušování, ale vlastně jsou to tyto dvě priority společně. Tady byla zdůrazněna výkonnost a dosahování výsledků. Eh, a já bych chtěla poděkovat účetnímu dvoru za to, že nám poskytl všechny podstatné a nezbytné údaje. Já se tady nebudu k tomu příliš vracet, tedy eh, k těm eh, věcem, které tady zmínil pan Balko, ale zmínil se také ta důležitá doporučení a já bych se zaměřila na některé zcela konkrétní otázky. Myslím si, nebo chtěla bych poděkovat komisi za to, že odpověděla na naše uh, písemné otázky, ale k některým těm věcem bych chtěla požádat o podrobnější vysvětlení. Nemyslím si, eh, že eh, se to bude týkat všech těch 40 otázek, které tady mám eh, písemně. Dotknu se jen některých z nich velmi rychle a potom se k tomu můžeme vrátit. Pokud jde podle, po, o jednu z vašich odpovědí na dotazník, tak se 157 doporučení specifických pro země pro rok 2014 více než dvě třetiny byly považovány za relevantní pro politiku soudržnosti. A mám k tomu jednoduchou otázku. Zajímalo by mě, jak je to s ostatními e, konkrétními doporučeními pro jednotlivé země, které jsou takzvaně nerelevantní pro politiku soudržnosti. Jak to s tím vypadá? E, je to relevantní pro jiné politiky Evropské komise? E, zdá se, že ta otázka je jednoduchá, prostá, ale já si myslím, že je důležité tyto věci také více vysvětlit. A mě by zajímalo, pokud, tedy zda komise v budoucnosti bude poskytovat eh, transparentní a podrobné informace, pardon, bude je požadat po členských státech, tak jak přispěje eh, k těm eh, konkrétním požadavkům na jednotlivé země. Ehm. A dále bych více pohovořila o chybovosti a výsledcích nebo nálezech účetního dvora. V politice eh, soudržnosti a regionální politice eh, tam to bylo 6,2%. Víme ale, že chybovost by mohla být bývala ještě výrazně nižší, pokud by členské státy využily všechny informace, které byly k dispozici. A já si myslím, že my každý rok tady eh, dostáváme od účetního dvora každý rok stejné zprávy a účetní dvůr a parlament opakovaně požadovali, aby tento problém byl vyřešen a komise eh, to také uvádí ve své odpovědi. Je zde řečeno, že komise bere plně na vědomí tyto věci eh, ve své eh, dohledové úloze a bude usilovat o zmenšování problémů, včetně toho nástroje přerušení plate v případě, že dojde k tomu, že budou objeveny velké nesrovnalosti. To znamená to, že komise jakožto dozorčí orgán si byl vědom faktů, eh, které eh, předkládá účetní dvůr, nebo ne? Pokud ne, tak by to znamenalo, že eh, komise ty své kontroly neprovádí tak, jak by měla, nebo že to nefunguje tak, jak by to mělo. A tady by ta situace měla být vylepšená, tady není žádná reakce. A takže tady je potřeba poskytovat více informací, ale to samo o sobě nezmění ty věci, které souvisí s nedostatečným využíváním již existujících informací, pokud jde například o školení. Proč se ta situace nevylepšuje? Proč využívání arachne není povinné při využívání eh, některých fondů? Uh, pokud jde o vysokou chybovost v zahádávání veřejných zakázek, tady, vypadá, že, tady to vypadá, že Evropská komise e, v té fázi ex ante e, plní dobře svou dozorčí úlohu a sdílená zodpovědnost to také není e, sdílena mezi komisí a členskými státy a proto by mě zajímalo, co chce udělat komise ex ante, aby zajistila nízkou chybovost v oblasti zadávání veřejných zakázek a státní pomoci. Eh, také jste eh, um, zmínili plán, eh, akční plán pro veřejné zakázky, ale tady je příliš velký prostor pro provádění, pro výklad členských států. Nebylo by snadnější, kdyby nařízení byla změněna na směrnice, tak aby tam byla stejná pravidla pro všechny, kteří využívají tyto prostředky. Co si o tom myslíte? Můžete to více podrobněji vysvětlit? Pak mám jeden dotaz, který se týká finančních nástrojů. Zajímalo by mě, jaké jsou podmínky pro členské státy při eh, efektivním využívání nástrojů finančního inženýringu v oblasti eh, sociální politiky a tedy eh, v oblasti fondu soudržnosti. Jak chce tady řešit komise nedostatečnost odpovědnost, pokud jde o tyto nástroje finančního inženýringu? My všichni si to samozřejmě uvědomujeme, že tady vlastně není dostatečné účtování, účetnictví ty členské státy, které mají e, problém s prováděním ERDF a dalšími fondy, mají také problém s využíváním finančních nástrojů. Co s tím komise chce udělat? Zabývá se tím komise a je tím znepokojena? Co tím dále bude e, komise dělat? Mám potom ještě další dotaz, je to trochu zpět do minulosti, ale uh, a týká se to roku 2007 až 2013 a je to spojeno se zjednodušováním. Vy jste říkali, že, nebo je to jedna z vašich hlavních eh, priorit a komise tady odpověděla, že eh, bod 6.11 ve zprávě účetního dvora hovoří o pravidlech uznatelnosti a že to byl jeden z nejdůležitějších prvků zjednodušení pro období 2007 až 2013. Mohli byste vysvětlit, komu toto zjednodušení prospělo, protože žadatelé a příjemci prostředků eh, v souvislosti s projekty si stále stěžují na to, že pravidla jsou příliš složitá. A s tím souvisí také otázka, jakým způsobem chce komise pokračovat, pokud jde o zjednodušování. Eh, já eh, si cením toho, že komise se tady vytvořila pracovní skupinu pro zjednodušování na vysoké úrovni, ale mě by eh, zajímalo, jaké jsou tady závěry, první závěry této skupiny. Můžete se s námi o ně podělit? A Dále, eh, to moje otázka nesouvisí zcela s politikou soudržnosti, ale velmi souvisí s tím, jak budeme nakládat s rozpočtem v budoucnosti. Je to velice aktuální téma této, eh, tohoto okamžiku, to jsou uprchlíci. V tuto chvíli eh, je zde skutečně nebývalá humanitární krize, které musí členské státy čelit. Nemusím tady tu situaci popisovat, ale v podstatě jsou tady pouze čtyři fondy, které jsou k dispozici pro pomoc těm členským státům, které řeší eh, tuto krizi a jedním z nich je ERDF a já bych se chtěla zeptat, protože ERDF byl stanoven původně pro jiné účely, zajímalo by mě, jestli tyto finanční prostředky jsou skutečně dobrým nástrojem pro pomoc členským státům v této uprchlické krizi. Neměly by být členské státy vybízeny k tomu, aby využili spíše nevyčerpané eh, položky z rozpočtu. Co si o to myslíte? Myslím si, že to by zatím stačilo. Vidím tady také členy z výboru Regi a já si myslím, že tam ta výměna názorů bude asi eh, plodnější a pokud mě napadnou nějaké další otázky nebo budu mít další otázky, tak je mohu vyslovit později. Frau Kommissarin, bitte. Paní komisařko. Eh, Děkuji za otázky. Co se týče těch eh, nastavení cílů týkajících se jednotlivých zemí, mm, tak jak ukazuje účetní dvůr, máme vlastně zde nějakých 160 doporučení v oblasti dopravy, školství, veřejné zprávy i dalších. Ale existují i další doporučení, která vlastně s námi nesouvisejí. Například jsou to reformy v oblasti zdravotnictví, důchodových systémů, snižování eh, rozpočtového schodku. A to vše souvisí s interní reformou jednotlivých států. Ráda bych vám ale potvrdila, že my provádíme monitory těchto specifických doporučení prostřednictvím evropského semestru. A v rámci toho se sleduje implementace a proto jsem také uvedla, že prostřednictvím tohoto fondu nemůžeme poskytnout odpověď na e, veškeré záležitosti. Co se týče systému monitoringu, zde mohu říci, že jsme velmi zklamáni tím vysokým číslem 40% chyb se vlastně mohlo odhalit, kdyby se provedla náležitá kontrola náležitým způsobem už na té první úrovni. V tomto systému zodpovědnosti ale mohou být kontroly účinné jenom tehdy, pokud vnitrostátní orgány budou náležitě plnit příslušné úkoly. A DG Regio například představilo zprávu komisi, proto, eh, představil zprávu vašemu výboru, protože to takto bylo eh, požadováno v loňském roce. A nejde o to provádět těch kontrol více, ale provádět je lépe. A to není pouze náš názor, poukazuje na to i zpráva účetního dvora. Domnívám se, že naše činnost by se měla zaměřit na jednodušší pravidla, tak aby se zajistilo, že na vnitrostátní úrovni ta kontrola bude efektivní a účinná. Existující pravidla musí být náležitě uplatňována. Jak už jsem zmiňovala, existují korektivní opatření i preventivní opatření pro zlepšování řízení. A například od roku 2010 do letoška jsme provedli na 108 kontrol vnitrostátních orgánů, zvláště tam, kde jsou vysoká rizika. A když jsou pak eh, rozpoznány eh, závazné, závažné problémy, tak se pozastaví platby a jsou požadovány konkrétní kroky, konkrétně opatření. Pomáháme eh, členským státům, aby se zlepšovaly, aby měnili své kapacity ale eh, mnohé také závisí prostě na situaci přímo v jednotlivých členských státech. Existuje zde výměna osvědčených postupů a vlastně proto období 2014-2020 už máme jiný přístup, protože jsme se zde poučili z minulosti. A poučili jsme se z chyb toho období 2007-2013. Eh, to nemá nějakým způsobem omlouvat ten shared management, ale je to prostě důležité proto, bychom vyslali ten náležitý signál členským státům. A je to na nich, jak oni zlepší svoje vlastní auditní systémy tak, aby se e, ta situace neopakovala. se týče dalších nástrojů, pomocí nichž můžeme vykonávat kontrolu, tak eh, jak jistě víte, v tom příštím programovém období máme program Arachne. To je nástroj, který slouží sběru dat. Koncipovala ho komise. A my doporučujeme členským státům eh, tento systém používat. A těší nás, že mnoho států už to Eh, přislíbilo, že systém přijali. Jsou tam vlastně takové minimální požadavky, pro identifikaci projektů, které sebou přináší určitá rizika. Domnívám se, že toto bude důležitý program a hlavně pokud by se tedy zde zapojily všechny členské státy. Co se týče krize, eh, uprchlické krize, to je samozřejmě jedna z našich priorit, vlastně úplně na prvním místě naší agendy. Potřebujeme náležité fondy, náležité prostředky pro to, abychom eh, mohli na tuto krizi náležitě reagovat. A existuje celá řada zemí, které již využili Fond pro regionální rozvoj. A samozřejmě naše pomoc musí také v e, sebou přinášet další opatření, například ze sociálního fondu. A my se stavíme otevřeně k možnosti změnit priority. Je jasné, že pokud operační programy, nebo když byly operační programy přijaty, tak zde tato konkrétní krize nebyla. A v nejnovějším sdělení komise eh, je doporučováno státům, jak využívat stávajících programů a struktur a že mohou navrhovat změny, když jsou zde zapotřebí určitá opatření. Já jsem osobně poslala 28 ministrům dopis a čekám na návrhy týkající se změn programu. Dialog průběžně pokračuje. Itálie už e, vlastně změnila programové prostředky na 220 milionů eur pro mm, příslušná opatření Slovinsko a Chorvatsko to učinili též. E, vlastně chtějí z toho využít ty, to, co zbylo z těch fondů z období 2007-2013 a Itálie a Řecko už e, vlastně ty nezbytné projekt, e, prostředky identifikovali v tom dalším období. No Ale například i Francie, Nizozemsko a Německo využilo těch regionálních programů a učinili tak už to minulém programovém období. Protože zde máme ten všeobecný program pro potírání chudoby. E, existuje zde například pro německý program Germany's Learning Neighborhood. To je program, který eh, poskytuje vlastně školící programy a zdravotnické eh, programy. Je to program ve výši 1,3 milionu eur. A my to samozřejmě ponecháváme na členských státech, zda pro něco takového chtějí ty fondy využívat nebo ne. my činíme určité návrhy. Máme zde například také eh, fond pro infrastrukturu, sociální fond a jiné nástroje, pomocí nichž můžeme krizi čelit. A co se týče zjednodušování, tak eh, v loňském roce jsem navštívila 22 států a to téma se objevuje na všech úrovních. Všichni uvádějí, že regionální politika je velice komplexní, velice složitá, je celá řada malých podniků, které už nevyužívají naše fondy, protože celý ten postup je příliš komplikovaný, příliš byrokratický, příliš dlouho to trvá. A tak, jak o tom hovořil také pan Balko, tak v první řadě jde o zjednodušení všech eh, postupů týkajících se oblasti veřejných zakázek. My jsme o tom také diskutovali minulý týden. Je to mm, proces, který v první řadě by měl prospět těm koncovým uživatelům a my věříme, že to zjednodušení bude pro členské státy prospěšné a že členské státy budou moci učinit taková opatření, aby jejich programy byly skutečně kvalitní. V období 2007 až 2013 eh, ta kontrolní opatření vlastně mm, nebyla nějakým způsobem regulovaná, nebyla tam ta kondicionalita ex ante a členské státy musí pochopit, že ten takzvaný gold plating že toho by se opravdu měli vystříhat. Existují některé programy, u kterých potřebujete 30 nebo 40 podpisů, ale to nežádá Evropská unie. Proto je opravdu důležité s členskými státy spolupracovat a ujišťovat se o tom, že eh, to zjednodušování postupů budeme provádět společně. Začátkem příštího roku ta skupina, která už eh, spolupracuje od léta, mimo jiné v oblasti soudržnosti, eh, vystoupí se svými doporučeními, budeme mít zde politické setkání a budeme moci rozhodnout, zda je nezbytné, aby se v novém finančním rámci zavedla zjednodušení, anebo zda budeme muset počkat s těmi novými pravidly na rok 2017. To je politické rozhodnutí, které musí učinit Evropský parlament, Rada a Komise. Děkuji. Paní komisařko, já chci zareagovat na jednu věc, kterou zmiňovala paní zpravodajka, protože si myslím, že si to zaslouží ještě to zvážit. Pan Balko předtím také hovořil strukturální fondy a státní podporu. Když ve 42 programech ze 139, takže ve čtvrtině operačních programů, ty státní podpory, že u nich auditní orgány ukázaly, že tam byly nedostatky a příslušné části komise si toho nevšimly, tak to je opravdu něco, co nemůžeme ponechat stranou. Tím vlastně umrtvujeme vnitřní trh a jeho přísná pravidla prostřednictvím strukturálních fondů. A to je opravdu závažné. A proto ta otázka, o které hovořila paní zpravodajka, co se stalo a proč ty eh, pracovníci komise si toho nevšimli, protože už v roce 2013 jsme toto řešili. A ono se to dotýká vlastně takového srdce EU vnitřního trhu a proto to v nás vzbuzuje obavy. Pokud byste tedy mohla říci, co se stalo a co se teď dělá pro to, aby se ta situace vyřešila. Děkuji. Dneska, uh, foarte bine că um, curtea evaluează ca o fotografie. My to samozřejmě víme. Jsme si vědomi toho, že Evropský účetní dvůr provádí přeskum projektu v určitém časovém okamžiku a následně pak lze věci pouze zlepšovat. V tom dalším období bychom se rádi zaměřili na skutečná zlepšení v tom smyslu, že členské státy by přicházely o peníze, pokud nedostojí všem podmínkám. Největší problém tedy je při zadávání veřejných zakázek a spolufinancování ze strany státu. Tady je třeba vypracovat určitý akční plán, a pak jde o to, jak tento bude do praxe zaváděn. To je tedy velká zodpovědnost nejenom pro komisi, ale také pro členské státy a auditorské orgány. Další kolegyně Celo za PP. E Děkuji, Paní komisařko, paní předsedkyně, děkuji panu Balkovi z účetního dvora za analýzu, kterou tu přednesl. Nás, tedy především na půdě výboru pro regiony, eh, zajímá, jak to bude vypadat dál s tou strukturou, tedy, kterou máme k dispozici v rámci politiky soudržnosti a jak to bude dál se strukturálními fondy. Ehm, my jsme tedy řekli, že došlo k přeskumu 2014, konečná lhůta byla původně do konce roku 2015, nyní byla prodloužena až do března 2017 a tím to je tedy způsobeno tím, že máme vlastně dlouhou frontu projektů z předchozího programovacího období, které ještě nebyly plně dokončeny a nyní přitom už začíná nové programovací období. Máme nové nástroje o partnerské spolupráci, které by měly být aktivovány ve spolupráci s členskými státy. Takže my jsme přesvědčeni, že členské státy budou mít ještě spoustu práce s hodnocením programů, které doposud běží a starých projektů. A ty nové projekty se ještě ani nerozběhnou. Když se tady podívám do budoucnosti, eh, nyní jsme skoro už v roce 2016, tohle programovací období by mělo být skončeno do roku 2020, to znamená, že v roce 2016 jsme pořád ještě ve fázi příprav a přitom tedy vlastně už máme třetí rok nového programovacího a dotačního období. Takže e, tedy ta, to zaostávání mezi realizací projektů a jejich e, kontinuitou, přechodem na nové cíle, na nové e, projekty, tedy ta mezera mezi těmito dvěma typy aktivit se stále zvětšuje. A pokud jde o téma zjednodušování, to je tedy takový deux ex machina. Všichni bychom se to přáli, ale otázka je, jak k tomu dojde. Já k tomu nevidím žádné konkrétní návrhy, nebyly tedy předloženy. Vím, že byla založena pracovní skupina na vysoké úrovni, která však bude pracovat po dobu maximálně tří let, takže aktuálně nám pomoci nemůže. A rychlejších výsledků nebo tedy těch prvních výsledků, bychom se možná dočkali spíše v rámci střednědobého přeskumu víceletého finančního rámce a také v rámci bilancování politiky strukturálních fondů. Takže na tomto místě, kde tedy vedeme obecné úvahy, si myslím, že bychom měli znovu přeskoumat postupy, které, žádoucnost postupů, které jsou orientovány na výkon. Ostatně na to upozorňuje i Evropský účetní dvůr ve svých závěrech. Samozřejmě, jestliže jestliže Tady se snažím vyčistit to, co Eh, ještě se tady snažím vyčistit odpadní vody, nejdeme mi o to, aby mohla začít na co eh, nejdříve, jde mi o to, abych správně spočítal náklady a modality, ale pak se ukáže, že takové zařízení není zrovna laciné. A je důležité, aby ti, kteří jsou do projektu zapojeni, měli vlastně možnost, protože se možná ukáže, že municipální síť je už tak přetížena a je tedy otázka, zdali projekty tohoto typu skutečně jsou vhodné, jestliže nestavíme občas věci ve formě, která je vlastně neužitečná. A s tím souvisí eh, debata, kterou bychom také měli vést, totiž na základě těch, toho vzorku projektů, které nabízí zpráva účetního dvora. Jsou pěkné, ale mě by zajímalo, na základě čeho byly vybrány. Jestli, jestli tedy jde jen o projekty, kde se vlastně nepodařilo dosáhnout předpokládaného účinku. Děkuji, nyní paní komisařka. Děkuji za tuto otázku. Pokud je o programovací období 2014 až 2020 a o přípravách na ně, tyhle přípravy, to souvisí s tím, jak vlastně tady byla uzavřena práce na projektech za předchozí programové období. Z debat s členskými státy vyplynulo, že tedy půjde o velice zásadní rok, kdy vlastně tedy to kontrolní úsilí bude muset být zdvojnásobeno v důsledku toho přesahu. My jsme tedy členským státům Říkala, že problémy vznikají už v okamžiku, kdy se ještě vlastně členské státy sami nerozhodly, kdo bude tím odpovědným orgánem. Tohle nemůžeme udělat za členské státy my, to si musí zvolit členské státy sami. My jsme pouze stanovili kritéria. A já si myslím, že jmenování těchto orgánů by bylo prvním konkrétním krokem, který poukáže na to, že kontrolní a řídící orgány fungují řádně, v, a nebo tedy budou fungovat řádně za období 2014-2020. A abychom ukázali, jak důležitý je tento první krok, stanovili jsme, že členské státy nemohou vyžadovat žádné platby, dokud nepotvrdí, že jmenovali příslušné řídící orgány, tedy pro certifikaci programu. To, co tady vlastně máme, je audit eh, vlastně toho předchozího období, jde o první vyhodnocení rizik, první platby a nyní se zabýváme tím, jestli to skutečně probíhalo správně. Jak víte, na začátku je vždycky třeba znovu nadefinovat kritéria pro tyto projekty. A tady skutečně došlo k zásadnímu spoždění. Řešíme náklady za předchozí programovací období a já jsem tedy ráda, že tady probíhá tahle debata na téma, jak celý proces zjednodušit. Samozřejmě chceme, aby všechno proběhlo co nejlépe zabýváme se řešením některých konkrétních problémů. Na konci období 2007 až 2013 jsem byla poněkud otřesena tlakem, který byl vyvíjen na absorpci. Já si ale myslím, že nelze tlačit na absorpci, protože ve chvíli, kdy nutíme příslušné orgány spěchat, možná mohou udělat chyby, přehlédnout určité indikatory, indikátory, eh, schválit ty projekty, které nenabízejí skutečnou přidanou hodnotu, případně inklinovat k tomu, že eh, zvolí jednoduché projekty, které nepřináší dostatečnou přidanou hodnotu. Direktorát Regio Trval na tom, aby byly vybírány projekty, které zároveň řeší několik cílů. Máme také možnost provádět korekce a máme možnost v rámci toho příštího období přeorganizovat to, jak funguje direktorát regionu, regio, tak, aby všichni měli eh, tedy eh, správné podmínky Práce docházelo k sdílení nabitých zkušeností a teprve čas ukáže, zdali tahle reorganizace skutečně přinese své plody. K reformám nedochází přes noc a já si myslím, že první výsledky budou vidět eh, možná v roce 2016. Ale eh, pak tedy vlastně budou předmětem zprávy teprve v roce 2017. Ano, 25 eh, projektů nedosahují politický cíl, pokud to jsou eh, správná ta čísla účetního dvora a to jsou asi ta nejzajímavější čísla celé té zprávy, toto eh, kolega Vogen. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat komisaři, komisařce za to, že dnes přišla já vím, že se velmi eh, zabývá eh, chybovostí, tak jako my a měli jsme tam i kolegy z výboru Regi a já si myslím, že jeden z důvodů, proč nás to znepokojuje, eh, že politika soudržnosti po roce 2020 bude pod velkým tlakem a tady je potřeba mm, to dobře ošetřit co nejlépe. Mám několik věcí, Eh, v tomto vztahu. Pokaždé, když navštěvujeme regiony členských států nebo sledujeme ty projekty v rámci eh, tedy společně s rozpočtovým výborem nebo výborem regi, tak tam se velmi často hovoří o tom, že je potřeba dále věci zjednodušovat. Jiní kolegové to také zmínili. Uh, a proto si myslím, že nás všechny těší, eh, že jste vytvořila tu skupinu na vysoké úrovni, která se tím zabývá. Já nevím, jestli budeme mít nějakou zpětnou vazbu z této skupiny pro Evropský parlament a já si myslím, že by bylo důležité, abychom tyto informace dostali co nejrychleji. Eh, my, eh, ale i výbor Regi a tak dále, tak aby všichni věděli, jaké kroky se tam činí v tomto směru. Pokud je o zjednodušování, tak eh, tady se zejména musíme zaměřit na zadávání veřejných zakázek. Asi 50 chyb souvisí s problémy v oblasti zadávání zakázek, takže tady eh, také občas vznikají některé iniciativy, nové pokyny, Eh, hovoří se členskými státy o tom, že nemají provádět gold plating. Ale já bych se chtěl zeptat, jaká další praktická opatření můžeme přijmout v oblasti veřejných zakázek, eh, tak abychom snížili chybovost eh, a ty chyby, které souvisí se zakázkami. Tady možná některé členské státy by se mohly obrátit také na radu a řešit tu věci tam, nebo tam by se ty věci mohly řešit v souvislosti se zakázkami. My Eh, tam eh, nevidíme všechna ta čísla. Pokud je o samotné členské státy, tak tam eh, každý rok a tentokrát zase členské státy potřebují informace, aby mohli odhalovat eh, chyby a eh, když se podíváme na rok 2014, tak tam je vidět, že členské státy, když přijali ta příslušná opatření a využili ty informace, které měly k dispozici, tak ta eh, politika, tedy, pardon, ta chybovost by mohla být výrazně bývala snížena a to o 3,3%. Mě by tedy zajímalo, proč Eh, jim nebyly ty informace poskytnuty, nebo proč je neměli, když by to mohli tak snížit. Já si myslím, že je velice důležité, abychom tady dobře nastavili komunikaci v budoucnosti. Eh, I po roce 2020 je to velice důležité, aby lidé eh, pochopili, jakou roli hrají regionální a rozvojové fondy pro regiony a já si myslím, že v roce 2014 ta komunikace nebyla taková, jaká by být měla. Musíme toho udělat ještě mnohem více. A tady se udělí určité ceny a my víme, že tam, kde nejsou ty projekty k dispozici, tak tam uh, určité věci uh, se tam dějí, ale je to nedostatečné. Tady je potřeba na to více upozorňovat. Nestačí tam mít pouze tu modrou vlaječku. Musíme mít lepší uh, publicistiku k tomu, nebo více, více zkrátka uh, reklamy tomu dělat v úvozovkách. Musíme, musí být jasné, uh, že ty fondy jsou na to využívány a k čemu to vede pro občany. Paní komisařko? Děkuji za vaše dotazy. A předtím, než odpovím, tak bych ráda vzdělila výsledky účetního dvora eh, v souvislosti s těmi projekty. 186 eh, projektů bylo přeskoumáno. Ano, samozřejmě, že ne všechny splnili své cíle, ale 90 z toho dosáhlo výsledků a pouze tři z těch 186 nesplnili vůbec žádný z těch cílů. A účetní dvor, dvůr to tedy vyhodnotil jakožto ztracené peníze. Ale v novém období díky novým uh, pravidlům, které přijal pravidel, takové věci budeme schopni odhalovat včas. Nyní ke zjednodušení. Už jsme o tom hovořili v minulosti, nebo už to tady zaznělo. Eh, existuje alternativa zjednodušených nákladů. Ukázalo se totiž také díky zprávám účetního dvora a také díky interním kontrolám je možné snížit zátěž eh, a administrativní zátěž a tím také padá chybovost. A operace tímto způsobem financované, a to se týká hlavně dopravní infrastruktury, eh, takže tyto operace, eh, tam tedy, tam <laughs> ten, to zjednodušení, fond, zjednodušený fond pomohl, ale pro uh, to další období nebude možné tyto věci využít, tento fond využít a bude to využíváno v oblasti vědy a výzkumu, vývoje. A jak jsem pochopila, paní komisařka Tyson už uvedla, že Evropská komise plánuje celou řadu eh, školení, nebo už proběhla celá řada školení členských státech a pokud jde o státní podpory a e, státní zakázky, tam ta pravidla byla zjednodušená, legislativa byla vylepšená. Já bych vám mm, chtěla doporučit, abyste pozvali pana e, Sima Kalase, protože on vede tu pracovní skupinu a on vám e, může dobře představit výsledky této skupiny. Je to samostatná expertní skupina, skupina um, tedy zjišťuje tyto problémy přímo v terénu a bylo by dobré, eh, kdyby příští rok eh, bylo uspořádáno společné, společné setkání. Zlepšili jsme také chybovost v oblasti zadávání veřejných zakázek. A to nesouvisí čistě s politikou soudržnosti, ale e, se všemi výdaji Evropské unie. Ovšem slibuji, že tento problém bude předmětem naší bdělé pozornosti. Už jsme přijali opatření k tomu, abychom snížili chybovost. E, váš výbor minulý rok v říjnu ke zprávě účetního dvora ke zlepšením eh, zadávání veřejných zakázek předložil celou řadu návrhů a doporučení. My ta doporučení bereme velmi vážně. Minulý týden jsme vydali tento dokument, tyto podklady, jsou to doporučení pro členské státy a to je projekt můj a paní komisařky Biankovské. Vedle těchto pokynů jsme také zanalizovali seznam pro eh, správní úřady. Existují tady programy výměn mezi těmito úřady v různých členských státech. Je tam pakt o integritě a to je nástroj, který jsme zřídili proto, aby byly rozpoznávány chyby. Doufáme, že členské státy využijí všechny tyto možle, možnosti a že ta situace se vylepší. Pane Von, eh, myslím si, eh, že musíme poukazovat na pozitivní příklady této politiky v mnoha členských státech. Je toto hlavní zdroj investic. V Portugalsku to činí více než 70 všech investic v Řecku a ve východní Evropě. Tam to samozřejmě také platí velmi výrazně. Jak jsem již nadnesla, myslím si, že na domovských stránkách, na té platformě je možné nalézt informace ke každé zemi, ke regionu, vždy podle jednotlivých projektů, témat a týká se to samozřejmě velkých i malých projektů. Těmito projekty se snažíme eh, eh, Regio Start Awards a dalšími eh, projekty se snažíme poukázat eh, na to, co je tady možné, jaké jsou tady mm, dobré projekty a my doufáme, že si z toho jiné regiony mohou vzít inspiraci. Z mé zkušenosti z minulého roku jsem se poučila, že tato výměna eh, dobrých postupů a praxí je často důležitější než finanční podpory. Uh, nebo eh, finanční odměny. Myslím si, že ty země, které již delší dobu využívají tyto fondy, nazbíraly zkušenosti a že je důležité, aby se mohly o ty zkušenosti podělit, aby z nich mohli těžit všichni. A to i ty členské státy, eh, které eh, nemají mm, inovativní projekty. Děkuji, paní komisařko ten podnět, abychom eh, pozvali bývalého komisaře pana Kalase, je dobrá, ale nevím, proč někdo musel opustit komisi, aby potom mohl eh, předkládat návrhy ke zjednodušení. A on byl v komisi deset let a ty návrhy potom musí být realizovány a on potom samozřejmě za tu eh, realizaci nezodpovídá. Dále slovo má Alde. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, paní komisařko, pane Balko. Děkuji za prezentace, eh, tedy za prezentaci a také za informace eh, k šesté kapitole zprávy. A chtěl bych poděkovat také paní komisařce Dostali jsme mnoho informací, a to i v písemné podobě. Ovšem, všechny ty informace, kterých se nám dostalo, v nás vyvolávají, vyvolávají e, také různé dotazy. V roce 2014 jsme zjistili, že politika soudržnosti z pohledu e, Evropského účetního dvora vykazuje velkou chybovost 5,7% a velká část těchto chyb souvisí eh, se zadáváním veřejných zakázek. A členské státy mají eh, své plány a tam to, jak se zadávají zakázky, vlastně neodpovídá pravidlům. Mě by zajímalo, jaké kroky v tom případě komise plánuje, aby podpořila členské státy, tedy ty zejména, které vykazují příliš velkou chybovost, tak, aby v dalším období mohly být ty chyby a slabé stránky překonány. A tím, aby se zabránilo tomu, že by komise musela platby pozastavit. Existují také případy podvodů, kde nejde pouze o chyby, ale na druhé straně samozřejmě došlo i ke zlepšení, k velkému zlepšení, to je nepopiratelné a O tom se zmiňuje také zpráva účetního dvora. A také písemné odpovědi paní komisařky na to odkazují. Komise by chtěla uplatnit takzvaný eh, integrační pakt. Jak to vychází z dohod o, o ne, jakým způsobem to bude ovlivňovat evropské fondy a ty příslušné dohody. Můžete nám něco říci o tomto paktu? Paní Kretu a paní, eh, i paní Georgieva, vy eh, hovoříte o rozpočtu, který by měl vycházet z výsledků zaměřit se na výsledky. A mě by zajímalo, jaké výsledky se tady dosáhly v oblasti strukturálních fondů a fondů soudržnosti. A také by mě zajímalo, zda ty výsledky byly také správným způsobem občanům prezentovány. Existuje databáze generálního ředitelství REGI, Máme Open Days, máme nejrůznější ceny, které jsou udělovány. Mě by ovšem zajímalo, jestli je to opravdu dostatečné. To je otázka. Myslíte si, že je možné pouze za pomoci těchto aktů přesvědčit daňové poplatníky, že si jejich penězi bylo nakládáno správně a že bylo učiněno to, co je pro ně nejlepší? Tady je nejdůležitější postupy zjednodušovat, protože problémy, které souvisí s čerpáním evropských prostředků z fondů, souvisí s tím, že předpisy nejsou správně chápány uznatelné náklady a chyby v souvislosti s tím, zda jsou náklady uznatelné nebo ne, těm by bylo možné zabránit. A to v případě, že by vše bylo vysvětleno uh, jednoduchým a jasným jazykem. Měli bychom se zaměřit na to, aby mm, byla nastavena konkrétní opatření. Brzy začne rok 2016, 2015 skončí a my stále ještě nemáme programy, tedy ještě nezačaly žádné programy, takže hovoříme o období 2014 až 2020 pro podpory. Leto období vlastně bude mnohem kratší, protože no, v tuto chvíli e, jsme, je tady končí rok 2015, brzy začne rok 2016, takže to období je kratší, které před námi leží. Myslíte si, že tady bude nějaká kontrola celého toho uh, období 2014 až 2020 i za těchto okolností? Konečně tedy můžete odpovědět na poslední otázku. Počínaje poslední otázkou, paní komisařko. Ano, já už jsem zde opakovaně zmiňovala, že ta chybovost je příliš vysoká, ale aby mohla se skutečně snížit, tak na to musíme zapracovat všichni. Nejenom komise, ale i členské státy. Jak jistě víte, tak tato implementace náleží členským státům. Tu kontrolu rigorózně musí provádět členské státy. A tak, jak jsem odpověděla už na otázku paní zpravodajky. Ano, 40% je příliš mnoho. Zvláště když víme, že členské státy mohly provést správně tu kontrolu na té první úrovni. Zlepšení toho poměru, to zadávání veřejných zakázek, o tom už jsem hovořila, takže pokud souhlasíte, tak už se tam není, hovořit nebudu asi bych něco řekla k tomu, co udělala ta pracovní skupina, ta Task Force pro lepší implementaci. V minulých letech měly některé země velice nízkou míru čerpání, která byla velice vzdálená od těch eh, původních eh, cílů, které se vytyčily. A už během prvních měsíců eh, jsme se tedy usnesli, že vybudujeme pracovní skupinu Bulharsko, Rumunsko, Eh, Česká republika, Slovinsko, Slovensko, Maďarsko a Itálie. Zkrátka 8 zemí bylo zemí s největším spožděním při čerpání. A my jsme navrhli specifické akční plány, které nyní jednotlivé státy realizují a už máme první výsledky protože ono už se konalo také více než 70 setkání evropských a vnitrostátních orgánů. Co se týče lepšího čerpání, identifikace dobrých projektů a v důsledku této činnosti tedy ta míra těch problémů poklesla, zvláště ve srovnání s tím, jak to vypadalo před rokem. Ta průměrná úroveň eh, pladeb nyní stoupla na 82%. Máme separátní pracovní skupinu, která se zabývá Řeckem. A já bych zde ráda poděkovala Evropskému parlamentu za to, že přijal náš návrh eh, dá k dispozici Řecku specifické podmínky. Opatření v akčním plánu usilují o to, aby se ty programy zrychlily a já jsem to také sdělila na setkání s ministry, které se konalo nedávno. Teď už vlastně zbývá do konce roku necelý čtyři týdny na zaslání dokladů, ale my neustoupíme z kvality jenom proto, abychom zde zaznamenali nějakou lepší míru čerpání. Domnívám se, že už bylo mnoho kroků učiněno a cílem té pracovní skupiny, té task force, bylo zkomunikovat členským státům tuto problematiku na politické úrovni, protože v celé řadě členských zemí eh, ten problémy eh, vězí na úrovni ministerstev a jejich zájemné komunikace a já myslím, že tento projekt už přinesl slušné výsledky a nadále pracujeme na tom, jak pomoci členským státům v tom, aby identifikovali správné projekty a podpořili je. E, pak zde byly také zmiňovány podvody. A účetní dvůr uvádí, že 6,1% z těch 43 miliard z roku 2014, které šly členským zemím z našich fondů, A účetní dvůr je toho názoru, že část těchto prostředků neměla být vyplacená. Evropská komise Eh, samozřejmě není vůbec tolerantní vůči korupci a podvodům a velice úzce spolupracujeme s Transparency International, s OLAFem, s členskými státy, s jinými institucemi, tak, abychom co nejrychleji vypracovali a uvedli v život všeobecnou strategii v této oblasti chci říci, že ty eh, určitý nesoulad nemusí vždy znamenat podvody. Eh, účetní dvůr to také vysvětluje. Že ta chybovost nemusí nezbytně znamenat, že toto je rozměr těch eh, podvodů a že by to mělo nějaký zásadní vliv na projekty co se týče nějakých eh, podvodných jednání, tak to je možná 0,5 pladeb za rok 2014. To také ladí s těmi čísly, které nám nahlásily členské státy a OLAF. Ráda bych potrhla dvě opatření, která jsme učinili pro období 2014 až 2020. V tomto období 2014 až 2020 musí členské státy u svých operačních pro gramů jasně pojmenovat a učinit opatření proti podvodům. To je vlastně povinný prvek. A my podporujeme členské státy v tom, aby tedy přijímali návrhy v této oblasti. Ono se to týká obecně řízení, mimo jiné. Měli jsme také různá školení a semináře Ty semináře se konaly v 15 členských zemích a konaly se tam, kde jsme se domnívali, že ta transparentnost není dostatečná. My spolupracujeme s členskými státy i s Transparency International, aby byl přijat ten takzvaný pakt o integritě. Chceme zde také zvýšit povědomí ve společnosti a, a řádná hospodářská soutěž. To jsou důležité kroky proti podvodům a korupci. My spolupracujeme s OLAFem a snažíme se proti tomu problému bojovat. I když se to týká jenom 0,5%, tak vlastně by zde to téma vůbec nemělo být, když hovoříme o evropských fondech, které mají sloužit ke zlepšení života lidí a pokud jsem teď něco vypustila, tak prosím dejte mi vědět. Já mám ještě šest kolegů na seznamu řečníků, takže zavedu nyní drakonický režim dvou minut, protože už je za námi kolečko jednotlivých frakcí. Nyní na dvě minuty pan kolega Novakov. Já dám slovo třem poslancům, pak dám slovo paní komisařce a pak zase třem kolegům. Pan kolega Novákov, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem také přesvědčen, že ve chvíli, kdy nám končí předchozí programovací období, bychom z toho měli vyvodit nějaké závěry a jasně pojmenovat ty kladné i záporné zkušenosti, tak abychom viděli, kde jsme udělali chyby a nebyli tedy nuceni je opakovat. Je tedy také důležité podívat se na to, jak, mm, jaké výsledky přinesly přinesly naše investice. A to proto, že pro každého příjemce je důležité mít záruku v tom, že jakmile tedy jsou schváleny náklady, je proveden audit a celý ten projekt byl schválen, platby odsouhlaseny aby tedy měl záruku, záruku, že tímto končí, nebudou probíhat žádné další audity a přeskumy, jinak tedy zasíváme neklid mezi příjemce. A mě by zajímalo, v kolika případech Evropská komise loni provedla sekundární audit u projektů, které již byly certifikovány, které již prošly auditem. Najde se nějaký případ, kdy tedy eh, to novelizované nařízení bylo aplikováno retroaktivně a tedy celé, celé to aranžmá vlastně posuzováno podle nových pravidel. Podle mého, mého názoru je velice důležité, aby kontrolní mechanismus nevytvářel další zátěž. Měl by pouze pomoci se zlepšením výkonu příjemců. Děkuji. Další, paní Král. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, já nejsem členkou výboru pro eh, kontrolu rozpočtu, nicméně na půdě výboru Regi už více než deset let kontroluji regionální politiku. Byla jsem také zodpovědná za práci na nařízení, které je podkladem. A teď tedy je otázka, nelze tedy polemizovat se závěry účetního dvora. Otázka je, jak věci zlepšit. Na jedné straně je problém s tím, že členské státy nedostály svému dílu zodpovědnosti. To je tedy, to přispívá k vysoké míře chybovosti. Za něco však můžeme také my. Tam, kde účetní dvůr řekl jasně, že právě problematika spolufinancování je jádrem problému a přispívá k míře chlubovosti. Tady se musíme přiznat, že jsme nedojednali eh, s komisí to, aby vlastně ty regionální maty, mapy odpovídaly tomu, jak jsou vynakládány prostředky ze strukturálních fondů a jak funguje jednotný trh. To znamená, že v rámci jednoho regionu máme různé potřeby, které jsou zohledněny do různé míry, pokud jde o státní pomoc. A to samozřejmě vede k obrovskému počtu vznikajících chyb. A já si myslím, eh, že tady se můžeme bavit o nasazení procesu spolurozhodování také u politiky soudržnosti. Nicméně měli bychom se zaměřit aspoň na to, zdali například prostřednictvím té simplifikace, toho zjednodušení nedosáhneme lepší vyváženosti naší strukturální politiky ve vztahu k tomu, jak je geograficky rozložena. A za druhé, opětovně tedy slyšíme volání po simplifikaci. Já si nejsem úplně jistá, jestli to skutečně povede pro, ke zlepšení. My už jsme tedy pro to nové programové období argumentovali potřebou větší simplifikace. Já ovšem ne, nevím, jak to ještě konkrétně bude vypadat, vzhledem k tomu, že všechno je eh, v začátcích. Nicméně na půdě výboru REGI jsme argumentovali eh, tím, že tedy tato simplifikace je třeba. Nevím, jestli tedy ta pracovní skupina na vysoké úrovni v tomhle smyslu něco zmůže. Eh, je tedy ovšem třeba, abychom zjednodušili pravidla, protože to tedy povede k stabilnější situaci a následně i eh, k zlepšení videové situace. Děkuji a nyní dvě minuty paní Máler. Děkuji velice. Všichni se shodneme na tom, že zjednodušení systému kontroly řízení a tak dále je tedy velice potřebná a užitečná. A já tedy ráda slyším od komise, že na tom pracuje. A to také na úrovni pracovní skupiny na vysoké úrovni pro implementaci, pro simplifikaci pravidel například pro zadávání veřejných zakázek a podobně. Ale Já mám pocit, že ve chvíli, kdy je identifikován konkrétní problém, výsledkem jsou stovky stránek, kde jsou formulovány záměry, různé kontroly, audity, protože máme tedy interní, externí, na národní úrovni, pak také audit Evropské komise, účetního dvora. Ten systém je podle mého názoru přetížený těmi různými kontrolami, audity a písemnými vysvětleními toho, jak fungují pravidla, která navíc lze interpretovat různě. A zároveň nám tím nám chybí nějaká konkrétní doporučení vůči těm konečným příjemcům. V praxi, když hovořím s těmi konečnými příjemci, říkají mi, že mají konkrétní problémy, a obrátí se na řídící orgán ve své zemi, od něj však konkrétní odpověď nebo vysvětlení neslyší. Vždycky tedy eh, dostanou stovky stránek pravidel, ale ne vysvětlení toho, jak fungují a jim tedy těm příjemcům chybí kapacita eh, k tomu, aby se tím proklestili, pochopili to a správně implementovali. Já se tedy myslím, že bychom možná měli klást větší důraz na tu preventivní stránku, možná přijít s nějakým systémem mentorů, expertních, odborných poradců, kteří by pomáhali těm konečným příjemcům konkrétně, místo toho, abychom jim dávali stovky stran textu. Paní komisařka. Děkuji. Pokusím se neopakovat se. Pokud jde o programové období 2007 až 2013, jistě víte, pane Novakové, že členské státy nyní mají tedy prodlouženou lhutu předkládání dokumentů až do konce března 2017. A s tím jsme přišli právě proto, abychom pomohli členským státům ukončit tyto programy. Zveřejnili jsme také text, ve kterém se hovoří o uzavření programu. Snažili jsme se poučit z našich chyb, ze vzniklých problémů, které z těch chyb, které vznikly v předchozím programovém období a v tomto textu K tomuto textu tedy, nebo jak už je uvedeno v textu, pořádali jsme také semináře se zástupci příslušných orgánů. Vypracovali jsme eh, určité eh, dotazníky s pokyny ty jsou k dispozici všem pracovníkům příslušných orgánů ve ten komplikovaný text vysvětlit. A nyní tedy je vlastně řada na členských státech, aby udělali svůj díl práce a dále celou věc vysvětlili konečným uživatelům. Potřebujeme najít řešení, které povede k maximalizaci těchto prvků v rámci dalšího časového období. V období 2007 až 2013 jsme prováděli také hodnocení ex post v rámci pracovního balíčku zaměřeného na finanční nástroje k dispozici malých a středním podnikům v dopravě, energetice, turistice, kultuře, spolupráci. A z toho všeho tedy doufáme načerpat poučení, jak ta politika soudržnosti zafungovala. Pokud jde o volání po zjednodušení, to budeme brát v úvahu i při přípravě příštího programového období, čili po období 2020. A pokud jde o důvěru v národní auditorské orgány, Tady máme ten princip těch zjednodušených auditů a také v příštím programovém období hodláme uplatňovat stejný princip. A v takovém případě tedy již nebude docházet k druhotným kontrolám. Můžeme také vycházet z aktivit 47 řídících orgánů, které spravují 94 vynaložených prostředků. A, a tedy na základě jejich aktivit se poučíme v tom smyslu, co by mohlo být ještě lepším postupem. Pokud je o otázku paní Krell, samozřejmě máme nástroje na ochranu rozpočtu. A tyto korekce neděláme jenom proto, abychom je dělali, ale chceme také chránit rozpočet před nelegálními výdaji. Jsme v trvalém kontaktu s členskými státy a vyžadujeme zlepšení jejich systémů řízení a, a vynakládání prostředků. A pokud jde o problematiku zjednodušení, já už jsem řekla, že jde o proces. Ten výsledek tedy nezískáme přes noc. Pokud jde o spolufinancování ze strany státu, tady už ten princip zjednodušení funguje a došlo k zmírnění míry chybovosti. Ne všechno je sice dokonalé, ale minulý týden jsme k tomu připravili text, který je k dispozici členským státům. Jde o akční plán z března 2015 a já doufám, že tohle sdílení těch osvědčených postupů, tato výměna zkušeností mezi aktéry přinese své plody. Máme tedy velký počet úředníků, kteří pracují s fondy Evropské unie, a to i v členských státech, a je důležité, aby to měli možnost se podělit o své zkušenosti. A tam, kde to bude nutné, můžeme zasahovat i konkrétně v rámci těch nástrojů ex ante. ve snaze zlepšit naše spolupráce s řídícími orgány. Pokud jde o zjednodušení a o skutečnost, že celá řada příjemců považuje pravidla za příliš složitá, tady uvažujeme o potenciálních reformách. které by mohly být implementovány ještě před rokem 2017 a přeskoumány potom v rámci střednědobého přeskumu. Nicméně, vy jste tedy správně pojmenovali problém, o který jde. Hovoříme teprve o roku 2014, což jsou vlastně výsledky za roky 2007 až 2013. A příští rok budeme hovořit o roku 2015 a to už nebude možné jednoduše srovnávat. Budeme vlastně eh, ověřovat fungování něčeho jiného, než co původně Rada, Parlament a Komise schválili. To musím říct, že pro nás nejsou žádné dobré zprávy. Kolega Perinsky, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě velmi stručné otázky paní, na paní komisařku. První, mohla byste prosím specifikovat, jak komise bude pod, pomáhat členským státům v prosazování a provádění integrovaného teritoriálního investování a tedy v oblasti místního rozvoje. A druhá otázka, jak generální ředitelství Regio spolupracuje s Evropskou investiční bankou pro úspěšnější provádění finančních nástrojů v současném období eh, v oblasti politiky soudržnosti. Zajímá mě zejména ta druhá otázka, protože se zdá, že je tady takové uvažování, že eh, Finanční nástroje a aktivity EIB příliš nes, nebo nenutně souvisí s cíly um, politiky soudržnosti. Můžete se k tomu vyjádřit, ehm, zejména tedy k té druhé otázce. Děkuji vám. Děkuji, další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl omluvit paní komisařce za to, že jsem dorazil později. Eh, chyběly tady kompetence, pokud jde o programování. Každé dva až tři týdny přichází nějaké hlášení o tom, že prostředky nebyly správně využity, například eh, v oblasti strukturální politiky pro turistické eh, účely Ono je to vždy eh, jaksi eh, předesláno, předestřeno nějakým způsobem a nakonec se to používá na, třeba na nějaké veletrhy, takže se to míjí cílem. Eh, tam by to mělo být tak, že ty prostředky se mohou vynaložit pouze v té oblasti, kde to bylo zažádáno. To se musí lidem vysvětlovat. A 31. prosince to vždy bylo tak, že bylo potřeba nově uh, nastavovat ty prostředky a teď se nám to nedaří. A ono je to vždy tak, že na poslední chvíli ve velkém spěchu se tam dávají dohromady nějaké projekty, které se potom prostě míjí tím cílem. Další kolega, tady vždy hovoříme o zjednodušování, ale já si myslím, že to všechny naše problémy nevyřeší. Uh, Eh, chybovost bychom mohli významně snížit v případě, když by se zakázky eh, zadávaly na místní úrovni, kdyby tam byly jasné zadávací podmínky, přehledné podmínky. Příklady, eh, které uvedl účetní dvůr, ukazují, že tady víceméně záměrně se porušují pravidla, za kterých byly ty zakázky vypsány. Takže tato kritéria tam musí přece splňovat spravedlivou soutěž a musí také nabízet možnost, aby nejlepší a nejhospodárnější nabídka mohla být díky těm kritériím eh, vlastně nalezena a to by se mělo dodržovat. Eh, tím bychom se přiblížili těm dvěma procentům. Eh, tady bychom to měli ještě upravit hospodářskou soutěž nevy, nevyhrává vždy ten, kdo by tu zakázku rád získal, ale tak by to také být mělo. Mám eh, také svou otázku na účetní dvůr. Vy jste dali eh, sedm doporučení, pane Balko, ale eh, v té zprávě, v té kapitole jsou bohužel pouze tři. Ty doporučení, které jste uvedl vy, jsou mnohem zajímavější a to, že komise svý, svůj kontrolní systém Eh, těch auditních orgánů, že by to měla zlepšit, tak co to přesně znamená? Co si pod tím představujete? Co by eh, pomohlo vylepšit situaci? Protože auditní orgán to je přece ten orgán, kterým se komise zabývá nejvýznamněji, nejvýrazněji, takže eh, na to bychom se měli podívat. Máte také dojem, že ve strukturálních fondech je příliš mnoho prostředků a že ten princip buď všechno vyčerpej a nebo o to přijdeš je dobrý? Ehm, tam je ten problém, že no, vlastně ten, to největší, ten největší objem projektů, tedy peněz na ty projekty zkrátka musí být vyčerpány, jinak ty peníze nemohou, tedy musí být vráceny. A pak mám otázku na komisi. Vy jste říkala, nebo poslala jste nám dokument, eh, kde eh, od, co od roku E, rezervy od roku 2010 nebo od roku 2011 a už ve Španělsku tam je to vždy 22, e, Itálie 5 až 10 a 2011 tam jich je 10, Maďarsko, tam je to také poměrně vysoké, Slovensko velmi vysoké, Řecko, tam je to stále stejné 8, Česká republika, tam se to trochu zlepšilo. Tak mě by zajímalo, jaký je smysl těchto reservations Eh, tedy vedle toho, že eh, to sčítáme, že to počítáme. Evropská unie přece eh, peníze nechce zpátky, my chceme ten systém vylepšit a tady vidíme vleklé problémy se stejnými programy, každý rok se tam dávají tyto rezervy a ten akční plán je je, zdá se naprosto neúčinný, protože jinak by se ten problém přece neobjevoval stále dokola znova a znova. Děkuji vám předem za odpověď. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji. Pan Pirinsky, který se ptal na uh, územní teritoriální programy. Ano, máte pravdu, to by mohlo být využíváno častěji. Zejména by do toho mohly být, eh, nebo mohlo by být do toho zapojeno více členských států. Eh, community-led initiatives, iniciativy na místní úrovni, ty jsou velmi důležité, zejména v novém eh, sociálně politickém kontextu v Evropě. Je můžeme využívat tak, abychom věci více ovlivnili. V tom jsem s vámi zajedno. Pokud jde o finanční nástroje, je to pro nás priorita. Víte, že Junckerova komise si přece vzala, že tyto finanční nástroje budou mnohem více využívány a v tomto programovém období již vidíme, že dochází k navýšení plateb prostřednictvím finančních nástrojů v období 2007 až 2013 to bylo něco nového a chvíli to trvalo, než si lidé na tyto věci zvykli, naučili se s tím zacházet. My jsme ale, jak se zdá, velmi dobře spolupracovali s členskými státy a nový rámec pro období 2014 až 2020 zareaguje na tyto problémy, které byly dosud odhaleny. Eh, uvedu několik příkladů. A členské státy jsou teď povinny ex ante přeskoumat, co trh potřebuje, čeho si žádá. E, ty finanční e, nástroje mohou být využity e, v různých etapách. A je pravda, že Máme tady eh, dobrou spolupráci s Evropskou investiční bankou, podepsali jsme memorandum, ve kterém stojí různá pravidla, eh, kterými se mají řídit eh, audity. A tady sledujeme zejména ty nástroje, které spravuje EIB. V memorandu porozumění jsme uvedli, že proběhne kontrola a to je tam explicitněji popsáno. Předložíme k tomu podrobnější informace, podrobnější zprávu a členské státy budou mít možnost využívat více takovýchto finančních nástrojů. Otázka, která se dotkla Itálie. Itálie je druhým eh, velkým příjemcem, asi druhým největším. Já jsem osobně eh, byla dvakrát eh, v Jižní Itálii, Mezzogiorno, a tam byly problémy s uzavíráním operačních programů. Eh, v kampani a tam byl no, takový poslední program, na který jsme čekali, ovšem chyba nebyla na naší straně. Došlo ke spoštění, které vycházelo z interní politiky, bylo to kvůli volbám, které tam probíhaly. Chtěla bych vás však ujistit, že s Itálií spolupracujeme eh, velmi dobře, jsme v kontaktu a Itálie tady vnímá velké riziko, pokud jde o programy eh, pro Sicílii a Kalábrii. Na jihu mm, zápolí s problémy a proto se snažíme toho dělat více, abychom úřadům pomohli. Chtěli bychom jim pomoci, aby ty programy eh, dovedly do zdárného konce. Měla jsem radost, že ve srovnání s minulým rokem naše hodnocení dopadlo dobře, nebo lépe než před rokem. Úřady udělali eh, velký krok vpřed a o tom musíme hovořit eh, s členskými státy. Když ty programy později začnou, tak je potom velmi obtížné to dohnat. Eh, ke konci programu. Eh, I období 2007 až 2013 začalo se spuštěním a to je vidět i na chybovosti v eh, členských státech. A tam, kde to ještě eh, vlastně nebylo jmenováno, nebo ty, ty úřady nebyly jmenovány nebo pověřeny a tím, hro, tím eh, vlastně hrozí, že se to celé opět posune a spozdí a že bude opět eh, těžké celý ten program dokončit včas. Souhlasím také s tím, co říká pan Celer. Tady nejde pouze o zjednodušování. Je důležité, aby bylo také vše kontrolováno. Um, myslím si, že to ale pro tuto chvíli stačí. Děkuji, pan Balko. Děkuji, jenom velmi stručně. Pokud jde o dotaz mikrof. Já jsem ve svém projevu hovořil o doporučení, doporučení 7. Tam je takové eh, stručné prohlášení a to je lépe popsáno v plném textu k bodu 7 Jde o posílení kontrolního systému a tím máme na mysli, že kontrolní orgány by měly poskytovat specifické informace pro audity, také pokud jde o vratky a hodnocení kontrolních zpráv a dále se také e, ujišťuje, že všechny příslušné orgány e, tam budou e, kontrolovat soulad s pro zadávání veřejných zakázek a pak ještě je tam poslední prohlášení, které se týká posílení kontrolního systému. Tam jsou vyzývány ty orgány, aby tam certifikovali všechny ty věci v případě, že je to nezbytné, že uváží, že je nezbytné ty věci zkontrolovat. Dále e, čerpání prostředků, absorpce prostředků, zda tedy objem těch přidělených prostředků je příliš vysoký. To je spíše politická otázka z našeho pohledu mohu říci, že pokud zákonnost, výkonnost a řádnost a ty systémy a příprava projektu a tak dále, výběr, když to a evaluace, když to vše funguje tak, jak má, tak eh, ta částka těch prostředků, které mají být vyčerpány, by neměla působit žádné problémy. Absorpce je Eh, další věc, eh, kterou zmíníme v naší zvláštní zprávě, kterou příště předložíme. Děkuji. Zum Abschluss die Berichterstatterin. Na závěr ještě paní zpravodajka, prosím. Děkuji vám a děkuji vám všem. Možná paní komisařka ještě? Děkuji, já jsem vám také jenom chtěla paní předsedkyně poděkovat za vaši otázku a ty výhrady, které zazněly, zazněly ze strany generálního ředitele, nikoli ode mě jako komisařky. A týkalo se to některých programů nebo částí programů, kde DG Regio nemělo tu jistotu, že ty výdaje zaslané komisi opravdu by měly být stoprocentně proplaceny. Samozřejmě pokud si přejete detaily, tak eh, pan kolega zde je a může to specificky rozvést eh, podle jednotlivých zemí, protože to je důležité téma, tak jestli chcete, tak to tady můžeme takto provést. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. My si dovolíme jít zde ještě písemnou cestou jak e, dotazy na vás, tak na účetní dvůr. Nebojte se, my se o to postaráme. A nyní paní zpravodajka. Děkuji. Já to jenom zopakuji. Opravdu nebojte se, my vám ještě určitě pošleme písemné otázky, protože některé zůstaly otevřené a u některých bychom měli jít více do hloubky. Já bych opravdu ráda obdržela více informací o těch specifických doporučení pro jednotlivé země a nakolik zde přispělo DG Regio. Tak jak jsem se ptala na začátku, také, jak vidíte to, jak říká účetní dvůr, že té nové partnerské dohody nereflektují dostatečně cíle eh, Evropy 2020. Stačí, když to zodpovídete písemně potom, kdybyste se trochu více dohloubky věnovala e, těm chybám v oblasti státních podpor a veřejných zakázek. Dále by mě zajímalo, co děláte s tím nadále vysoce, vysokým e, počtem států, které nesplňují ty podmínky ex ante, protože jestli jsem to spočítala správně, tak 12 jich nesplňuje ty kondicionalitu ex ante. Takže by nás zajímalo, jak to vidíte vy. Pak vy jste zmiňovala Evropskou investiční banku a memorandum o porozumění, jestli byste nám ho mohla poslat, které máte z EIB. A asi poslední otázka, co mi zde chybělo, ale Eh, ta nízká míra čerpání u některých zemí je opravdu znepokojivá a některé země, účetní dvůr hovoří o čtyřech zemí, které mají eh, závazky, které představují 15 eh, procent výdajů. Myslím, že to je vaše země, pane, paní komisařko, moje země, potom země, které pochází zástupce Mm, účetního odbora a odkud pochází předsedkyně eh, výboru Regi. Takže je to škoda, bylo by dobré se na to posvítit trochu více. Takže já vám děkuji, děkuji vám paní komisařko za to množství i kvalitu informací, které jste nám dnes podkytla. Děkuji účetnímu dvoru za jeho dobrá doporučení a také děkuji všem členům výboru REGI za jejich spolupráci a těším se, že já k vám zase přijdu v lednu a že tady tato dobrá spolupráce bude spolupr- pokračovat. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám paní komisařko i vašemu týmu. A ten spor odborníků zda může komise změnit nařízení, které vzniklo v systému spolurozhodování, eh, a vy jste říkala, že tam odborné stanovisko právní služby komise, tak to by bylo dobré, kdybychom to jejich stanovisko si také mohli přečíst někdy příležitostně. Takže paní děkujeme, určitě zůstaneme nadále v kontaktu, velice děkujeme, že jste přišla mezi nás, odpovídala na naše otázky. Budeme pokračovat v pořadu jednání a to je stanovisko týkající se výboru Krym. Spravodajkou je kolegyně Pitera, která má tímto slovo a Děkuji za pochopení, že zde došlo k tomu přesunutí bodu pořadu jednání. Děkuji vám, paní předsedkyně. Fenomén organizovaného zločinu a praní špinavých eh, peněz ohrožuje základní práva evropských občanů, právní stát i demokracii. Korupce je problém téměř ve všech zemích Evropské unie. Dotýká se to téměř všech a mnoho studií ukazuje, že občané Evropské unie věří svým vládám a institucím, ale 76% lidí si myslí, že v jejich zemi je korupce a 23% se domnívá, že zde postupuje vláda aktivně proti korupce. Zpráva o potvírání korupce z roku 2014 říká, že korupce nás stojí z nás 120 milionů eur ročně. A bohužel toto číslo neklesne, pokud se zde něco nezmění. Potřebujeme zde politickou vůli, abychom potírali korupci. Článek 67 hovoří o povinnosti Evropské unie zde zaručovat jistotu a bojovat proti korupci. V článku 83 se praví, že parlament a rada mohou zde nastavit minimální standardy týkající se Eh, deliktu a závažných trestných činů s přeshraničním prvkem, například prání špinavých peněz, eh, padělání bankovek a oblast organizovaného zločinu a finančních podvodů. V Lisabonské smlouvě se uvádí, že Evropská unie musí postupovat transparentně. Tak to alespoň praví článek 15. Listina základních eh, zpráv o tom také eh, nemlčí. Míra organizovaného zločinu je vysoká. V březnu 2013 vznikl zvláštní výbor Evropského parlamentu, který se právě zabýval organizovanou trestní činností a praním špinavých peněz a reagoval na stále výraznější fenomén v členských státech a negativní dopady na bezpečnost našich občanů a podniků. Tím, že vznikl tento speciální výbor, jsme ukázali, že chceme také usilovat o lepší spolupráci orgánů činných v trestních řízení. Jednalo se, eh, eh, bylo 20 zasedání s různými odborníky, zástupci různých institucí EU i agentur OSN, Světové banky a řady dalších mezinárodních organizací. E, vystoupili zde také vědci, soudci, zástupci vládních neziskových organizací a podobně. Vznikla celá řada analýz a ty dospěly k závěru, že korupce je globální fenomén a potřebujeme zde opravdu sladěný postup proti tomuto typu trestné činnosti. Je také třeba posílit úsilí a združit ho na nejrůznějších úrovních. Musíme být schopni také lépe Eh, vyhodnocovat fenomén korupce tak, aby v jednotlivých členských státech vznikaly příslušné normy a potřebujeme zde i posílenou spolupráci mezinárodního hlediska, protože míra této problematiky je vysoká a musíme využít našich bohatých zkušeností, abychom mohli lépe plánovat. Eh, zpráva paní Ferrari z výboru Libe se zvláště věnuje následujícím tématům. Povědomí o této problematice není dostatečné. Boj proti korupci a organizovaném zločinu je sice priorita EU, ale nejsou zde jednotná pravidla. A také zde existují různé možnosti, jak legalizovat nelegální výnosy. Ti, kdo se věnují této trestné činnosti, se velmi rychle přizpůsobují změnám podmínek a bývají o krok napřed. Korupce je významný fenomén v našich hospodářských systémech a otázka je, co s tím dělat, protože potírání nemůže být jedinou odpovědí. Musíme zde vystupovat také preventivně je třeba provádět monitoring a zlepšovat transparentnost. Co je důležité, je také podpora kultury právního státu. Dalším problémem jsou nedostatečná pravidla pro ochranu svědků, protože nejsou-li svědci chráněni, tak jsou také neochotni spolupracovat s justicí a pouze několik málo zemí v Evropské unii takovéto programy na ochranu svědků má. A částky, které jsou zabavovány z oblasti organizované trestné činnosti, zde potřebujeme také specifický systém, jak tato aktiva spravovat. A Existuje určitě určitý vztah mezi eh, trestnou činností a eh, nelegální migrací nebo například korupce a veřejné zakázky a podobně. EU musí dělat vše, co je v jejich silách, aby bojovala proti tomuto problému. A jediným řešením je jednotná politika na úrovni EU. To by měla být jedna z politických priorit. mělo by zde jasně zaznít, že musíme jednat společně. Potřebujeme pravidla, ustanovení a normy pro boj proti korupci. Musíme opravdu začít od příčiny. Děkuji. Tam našek máme naplánovanou výměnu názoru, protože návrh stanoviska bude až 23. a nyní na seznamu řečníků máme kolegyně Kiniči, prosím, máte slovo. Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio molto anche... Děkuji. Chci poděkovat paní Petero za její úvod k této iniciativě zaměřené na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Je mi velkým potěšením tedy přispět k té dnešní debatě. Nejenom tedy eh, protože jsem europoslankyní, která se zabývá touto problematikou, ale protože jsem osobně opravdu přesvědčena o tom, že je tu souvislost mezi pojem proti praní špinavým peněz a finančním podvodu a ochranou finančních zájmů Unie. Je evidentní, že korupce je velice škodlivá, pokud jde o veřejné finance. De, mám tedy na mysli nejenom podvody ve veřejném sektoru, ale také v soukromém sektoru. A právě podvody například při zadávání veřejných zakázek umožňují strukturám organizovaného zločinu obohacovat se téměř legálně, což má negativní dopad nejenom tedy eh, z hlediska dodržování práva a pořádku, ale také negativní dopad na ostatní účastníky takových soutěží. Navíc tedy vzniká vlastně taková stínová ekonomika, která je eh, pod hledáčkem našeho zájmu. Dochází k přeshraničním finančním toku, tokům si kradmo, což má obrovský dopad na finanční zdraví Evropské unie a členských států. Proto tedy vítáme závěry, které vypracoval tzv. Primský výbor, které byly rozpracovány v závěrech Evropského parlamentu z 23. října 2013. V těchto závěrech jsme se zabývali otázkou, která, který nástroj je asi nejúčinnější pro boj s tímto typem korupce a organizovaného zločinu, který má přeshraniční charakter. Protože, jak všichni víme, tyto finanční toky, tady ty přeshraniční finanční toky, používají právě organizace organizovaného zločinu. Já chci poděkovat paní zpravodajce a říct, že je velice důležité zdůrazňovat, jak důležité je v boji proti korupci nezabývat se pouze těmi represivními právními opatřeními, ale také preventivními administrativními opatřeními, například tedy ve smyslu větší transparentnosti a toků peněz z veřejného rozpočtu, lepší monitorování toho, jak probíhají probíhá zadávání veřejných zakázek, lepší monitorování přímo na místě a vlastně sledování průběhu projektu až do jeho závěru. Vy ve své zprávě voláte i po dalších opatřeních, například o konfiskaci, po konfiskaci majetku a aktiv. Po něčem podobném volá i parlament a rada ve svém usnesení z dubna 2014, které předcházelo přijetí směrnice v této oblasti. Je to tedy celá řada oblastí, o kterých můžeme debatovat a kde bych ráda zašla do detailů poté, co proběhne ta první výměna názorů. Příklad je tu otázka, který evropský orgán by vlastně měl být odpovědný za boj s tímto jevem. Myslím si, že v tomto ohledu je naprosto zásadní zvážit, zda-li nezaložit úřad evropského prokurátora. Protože takovýhle eh, státní zástupce na evropské úrovni by hrál naprosto zásadní úlohu. Jeho aktivity by umožnily zaplnit určité mezery, které existují, tam, kde jde o boj eh, s korupcí přeshraničního charakteru. Ono, ta celá ta věc má také tedy národní eh, přesah a my se musíme snažit lépe tedy potírat ten organizovaný zločin na všech jeho úrovních. Snažit se přijít s politikami boje proti korupci, které by byly skutečně eh, všeobjímající a tím tedy posílit náš boj proti korupci. Já chci ještě jednou poděkovat paní zpravodajce a jak už jsem řekla, hned několikrát. Těším se na další spolupráce. Děkuji. A nyní pan Vali. Děkuji. A také chci poděkovat zpravodajce za veškerou odvedenou práci. pojala tento problém ze široka, což nám umožňuje eh, se zapojit a já jsem velmi rád, že tedy eh, dojde ke spolupráci, která umožní identifikovat kořeny tohoto jevu. Organizovaný zločin není jen něco, o čem si přečteme v novinách a máme pocit, že se nás to netýká. Ne. Jeho aktivity zahrnují všechny členské státy Evropské unie a má přeshraniční charakter. Pokud jde o kontrolu rozpočtu, měli bychom se zaměřit na kontrolu aktivit, které by mohly být používány pro praní špinavých peněz, zvláště v rámci projektů investovaných z evropských fondů ze strany Evropské investiční banky. Je třeba také dbát na korektní postup zadávání veřejných zakázek a vlastně vzdělávat v této záležitosti naše soudce a právníky. Tady je velký problém ve spolupráci orgánů činných eh, v soudním řízení. Ty jsou vlastně bezmocné ve chvíli, kdy aktivita probíhá přes hranice. A musíme popohnat k odpovědnosti také banky, protože ty jejich aktivity mají také přeshraniční aspekt a jsou zodpovědné do určité míry za řízení finančních toků, které jsou takto eh, vynakládány a je třeba tedy přijít se sankcemi pro banky, které se nechovají žádoucím způsobem. V této oblasti prostě chybí dostatečná transparentnost a bude to takový tedy probíhající boj proti korupci, který zahrnuje všechny finanční instituce. Banky by měly být první řadě a ukázat, že jsou připraveny být naprosto transparentní. Celá řada členských států nyní nemá k dispozici eh, postupy a politiky, které by nutily banky k tomu být úplně transparentní. Všichni tedy známe eh, ty příklady nelegálních přesunů peněz. Do věci je také zapojeno to, jak se chová Švýcarsko. A mm, s tím vlastně už se souvisí také problematika celní. Já jsem eh, nedá, se nedávno účastnil mi se do Hamburgu a tam jsem jaksi v terénu viděl přímý dopad globalizace v tom smyslu, že do Hamburského přístavu každý den proudí stovky tisíc kusů různého zboží a to je velmi těžké efektivně kontrolovat. A samozřejmě v rámci těchto zásilek proudí do Evropy i drogy, nelegální zásilky zbraní a podobně. A, a my tedy potřebujeme opravdu účinnou regulaci, která by bojovala proti tomuto typu trestné činnosti. Proto, chcem, proto bych byl rád, kdyby se ve zprávě objevila i problematika kontroly ze strany celních orgánů. Pokud jde o ochranu svědků, to je naprosto zásadní a pokud jde o konfiskaci majetku, považuji to zásadní také. Doufám, že budeme schopni úzce spolupracovat protože je to zpráva, která potenciálně může přinést významnou přidanou hodnotu pro Evropu v boji proti korupcí na mezinárodní úrovni. Děkuji, také si myslím. že tedy členská země jako je Itálie má své vlastní zkušenosti s boji s tímto jevem přijala určitý balíček opatření v této věci a od Itálie bychom se jistě mohli mnohé poučit. A za Olaf, paní Úrych. Děkuji, paní předsedkyně. Komise sdílí názor parlamentu, že je to velmi důležité téma, pokud jde o trestnou činnost a korupci. V roce 2011 komise schválila balíček opatření proti korupci, kde zavedla některá opatření eh, pro odhad korupce a v její potírání v celé Evropské unii. Spravodajka již zmínila, že výbor Krim uspořádal mnoha setkání Eh, při přípravě svého usnesení komisař Šemeta v roce 2013 byl na jednom z těchto zasedání a upozornil na některé iniciativy komise, jejichž eh, cíl je stejný jako eh, zpráva výboru, jednak je tam návrh Evropské prokuratury, to jak již bylo zmíněno, a Důležité je, aby tato prokuratura byla opravdu efektivní, aby mohla pracovat nezávisle, aby eh, mohla eh, přinést kýžené výsledky. Dalším důležitým projektem je směrnice k ochraně finančních zájmů trestně právními opatřeními. Jak víte, v tuto chvíli mm, byla vyjednávání přerušena a my si myslíme, že je důležité, aby vše pokročilo, protože cílem směrnice bude působnost, stanovit působnost evropského prokurátora. Bylo také stanoveno, že tento prokurátor bude stíhat korupci, pokud jde eh, o trestné činy, které se dotýkají finančních zájmů Evropské unie. To je velmi důležité. Dále otázka DPH to také zpráva Krim zmiňuje. Minulý rok byl předložen návrh k vylepšení administrativní spolupráce v oblasti DPH a dalších finančních zájmů EU. Museli jsme ho stáhnout. Byl to návrh z roku 2004-2006. Musel být stažen a pro rok 2016 komisař Moskoviči předložil akční plán k vylepšení ochrany DPH předeslal tedy, že něco takového bude předloženo a my ověříme v této souvislosti všechna opatření, kterými by bylo možné tohoto cíle dosáhnout. Samozřejmě eh, ten, toho se týká také program Hercule, Eh, tam je celní spolupráce, eh, například pašování cigaret, to je důležité téma v oblasti eh, organizovaného zločinu, potom také opatření na obl- v oblasti výdajů, například na školení nebo vzdělávání pro úřady členských států a tak, jak aby byla spolupráce mezi úřady různých zemí zlepšena. A v září Rada schválila změněné nařízení 515 a tím se tato spolupráce také vylepší. Děkuji. Slovo má závěrem ještě paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala za to, že jste zde vyslovili všechny tyto zajímavé a důležité informace, vzala jsem je na vědomí, zohledním je a doufám, že ta spolupráce bude i nadále velká. Toto téma je pro nás, pro všechny velmi důležitá, pro každou z našich frakcí. Děkuji. Děkuji. K této věci se vrátíme 23. února. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na programu, to je zvláštní zpráva 15 roku 2015 Evropského účetního dvora o energetickém nástroji EU pro podporu obnovitelné energie z východní Africe. Slovo má pan Klaus Heine Lehnen. Děkuji. Děkuji za vynikající práci, která byla předložena, za skvělou zprávu. Jak jste jistě zjistili, jde o AKT a příslušný nástroj EU pro podporu obnovitelné energie. Eh, byla tady přeskouš, přeskoumáno období 2006 až 2013 EF1 a EF2. Eh, tam je dohromady asi 258 milionů eur eh, ve zhruba 142 projektech. Tato, tyto projekty se týkaly zejména um, energeticky obnovitelných zdrojů 20% a potom také hybridní eh, energetické projekty 12% a potom také fosilní paliva, to byla pouze 3%. Ta naše zpráva se týkala Keny, Madagaskaru, Mozambiku, Tanzánie a Zambie a 106 miliard euro, to byl projekt Eh, pro východní eh, Afriku. To byla oblast, kterou jsme zkoumali a zaměřili jsme to tam právě proto, že tady je eh, nejmenší přístup k těmto energiím v Africe. Přeskoumali jsme tady 16 projektů a byly tady tři otázky, na které jsme se zaměřili. Jednak, jestli byl projekt dobře vybrán, jestli je dobrý koncept a potom byly ty projekty samozřejmě také přiměřeně sledovány a Eh, zda byly ty naplánované cíle splněny. Celkově ehm, tedy byla odvedena dobrá práce, přístup k obnovitelným energetickým zdrojům byl z velké míry zlepšen, takže v podstatě je to spíše pozitivní než negativní, když ty stěné stánky jsou tam také. Při výběru eh, projektů to bylo tak, že byla podpořena asi jedna čtvrtina projektů, Eh, i když tam byly eh, některé nedostatky již při té interní kontrole. V monitoringu byly významné deficity pouze eh, v 5 až 16 projektů a jinak vše tedy bylo dodáno včas. Komise by bývala měla přejmout také vhodná opravná opatření. Asi jedna čtvrtina projektu nedosáhla eh, kýžených výsledků, což je eh, vysvětlováno také tím, že se nepracovalo v jednoduchých podmínkách. Ovšem, Znamená to také, že tři čtvrtiny projektů, což je velká část, byly úspěšné a umožnili dotčeným um, oblastem přístup k obnovitelným energiím v Madagaskaru, Tanzánii a Zambii. Eh, tam eh, tedy jsme si udělali přehled o tom, jak to konkrétně vypadá v praxi. Já jsem například byl v Tanzánii, kde jsem sledoval různé projekty v oblasti Aruši a celkově jsem osobně eh, měl dobrý dojem. Místní organizace tady velmi angažovaně implementují tyto projekty, eh, které místní obyvatelstvo nevždy přijímá s otevřenou náručí, ale nakonec vždy došlo k, tedy, eh, k přijetí, přistoupili na to ehm, výzvy v oblasti obnovitelných energií, v, specificky v Tanzánii. Podle mě budou záviset také na tom, eh, jaký význam budou mít nálezy eh, nebo stroje plynu eh, na pobřeží protože pokud tam budou velké zásoby fosilních paliv, tak je tam skrytě určité nebezpečí, že místní politika jaksi opomene obnovitelné zdroje ale na, alespoň na druhé úrovni vlády ve Tanzánii je dostatečné povědomí o tom, že je potřeba podporovat obnovitelné zdroje. Předložili jsme eh, tři doporučení za účetní dvůr, která vyplývají z toho, co jsme pozorovali. Jednak, že projekty musí být přísněji vybírány, musí být na ně eh, vykonáván větší dohled a musí být podpořena udržitelnost. Konkrétní informace naleznete v pracovním dokumentu zpravodaje a eh, já na to tam odkazuji. Komise všechny tři doporučení eh, akceptovala. Je tady také pan Lokateli, který je příslušným eh, vedoucím příslušného oddělení u účetního dvora a pokud budete mít dotazy, tak na ně rádi odpovíme a na vše zareagujeme tak, jak to jen bude možné. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan zpravodaj Benedek Javor. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice jsem potěšen, že zde tady máme dokument o obnovitelných zdrojích energie v východní Africe při jednání COP21, takže to opravdu aktuální rozprava. A chci poděkovat panu Lénemu, který byl s autorem té zvláštní zprávy a věřím, že účetní dvůr a pan Léne zde opravdu odvedli dobrou práci. Afrika má obrovský potenciál pro zdroje, obnovitelné zdroje energie a já jsem přesvědčen o tom, že toto není jenom v zájmu afrických zemí využívat čím dál tím více obnovitelných zdrojů energie, protože toto je opravdu jedno z nejvýznamnějších témat jednání, která právě nyní probíhají v Paříži. A je to také v zájmu evropských zemí, protože my můžeme přispět k tomu, že pomůžeme africkým eh, státům v jejich úsilí snižovat emise CO2 a dalších skleníkových plynů. A tento cíl snižování emisí je jeden z našich nejvýznamnějších cílů udržitelnosti a usilujeme o něj právě nyní v Paříži v těchto dnech, kdy probíhají jednání. Jak už zde zaznělo, zvláštní zpráva se soustředila na 16 projektů ve východní Africe, včetně Keni, Madagaskaru a dalších zemí, bylo vyčleněno 475 milionů eur a my tento projekt můžeme chápat jako jakýsi pilotní projekt pro naše další úsilí k podpoře e, zelených e, zdrojů energie v rozvojovém světě. Takže je opravdu důležité sledovat tento projekt a výsledky našich projektů v Africe tak, abychom mohli lépe plánovat a implementovat budoucí projekty, které se týkají nejenom Afriky, ale i řady jiných zemí. Ta čísla se můžete dočíst ve zprávě. A také ve zprávě výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže já nebudu zacházet příliš do číselných de- eh, detailů, jak že to byly projekty malého rozsahu výroby elektřiny, vzájemného propojování, distribuce elektrické energie, otázka zprávy energetických systémů a podobně. Co tu je velmi důležité a také už to zde zaznělo, je toto i když výsledky těchto projektů byly velice nadějné a my jsme to názoru, že to pomůže příslušným komunitám a státům při přechodu na zelené a udržitelné energetické eh, systémy, tak přesto zde jsou ještě určité nedostatky. A můžeme se tedy významně poučit z toho, jak lépe nastavovat eh, obdobné projekty a jak je provádět. Zaznělo zde potřeba zlepšování eh, plánování projektů předběžných eh, analýz, které budou vycházet z objektivních a realistických scénářů, protože někdy eh, to vypadalo, že ty plány nebyly úplně vypracovány nejlépe a že to spíše byla taková sbírka přání než skutečně dobře připravený projekt. Také je důležité se zaměřit na to, aby ta politika byla eh, koherentní, sociální, ekonomická, ekologická. Udržitelnost je nesmírně důležitá. Jde totiž také o účinné dopady přímo v daných oblastech. Dále potom jde o lepší zapojení místních komunit. Podle našeho názoru je nesmírně důležité, aby se nevysílali e, do afrických zemí nebo místních komunit jenom technické projekty, ale aby dané země, komunity byly do plánování realizace projektů sami zapojeny, protože to potom zajišťuje dlouhodobou udržitelnost a fungování projektů. Pokud místní jsou více zapojeni eh, do těchto projektů, tak je to lepší, než když to jsou jenom nějaké dárky přijímané zvenčí. A také to jde o to lépe hájit zpráva zájmy místních komunit, protože někdy špatně nastavené projekty nadělají potom více škody než užitku v těch místních komunitách. I když třeba ten původní plán, jako je třeba mm, výroba obnovitelné energie, je naplněn, ale třeba ten výsledný efekt není přínosný pro místní komunitu, pak je otázka, jestli jsme zde opravdu učinili ty správné kroky. No a za čtvrté, poslední věc, potřebujeme zde skutečný follow a posledování a analýzu eh, problémů zneužívání prostředků. Je důležité vybrat správné prostře- eh, projekty, ale potom také sledovat, jak byly ty projekty prováděny. A pokud tam byly nějaké nesrovnalosti nebo možná zneužívání prostředků, tak to musíme náležitě kontrolovat, protože to může, na to může být dané tím, že třeba ty postupy jsou příliš komplikované, příliš byrokratické na místní komunity, a nebo to může být z důvodu korupce. A to samozřejmě může také být součástí toho projektu a proto je důležité provádět náležité striktní kontroly, jak jsou vynakládány prostředky evropských daňových poplatníků právě v těchto projektech. Takže velice vám děkujeme za zvláštní zprávu účetního dvora, děkujeme panu Lénemu. Já si myslím, že se shodneme ve velké většině v našich zprávách a že výsledek bude přijatelný rovněž pro výbor pro rozpočtovou kontrolu jako takový. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a na seznamu řečníků je Jens Geier. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych krátce převzal roli stínového zpravodaje, protože pan kolega Pochetu není dnes odpoledne s námi, nemůže tu být, ale napsal mi několik bodů a já to prostě přečtu. Tak, aby byla jasná pozice naše frakce. Vítáme energetický nástroj EU KT, protože takto je zvážen tento pohled v rozvojové politice zásadním způsobem. Výrazně vítáme tento přístup, protože přístup adekvátním dostupným energetickým zdrojům jsou předpokladem pro boj proti chudobě. Závěry doporučení zprávy a pracovního dokumentu jsou velice relevantní, zvláště v souvislosti s diskusí o zvyšování míry podpory eh, čisté energie v rozvojících si zemích, což je spojené s novými klimatickými dohodami. Je dobře, že velká část projektů lze označit za úspěšné. Také chceme podtrhnout to, že ty projekty byly implementovány za tě obtížných podmínek a proto je vhodné zmínit, že tři čtvrtiny eh, těchto projektů byly opravdu účinně implementovány s dostatečnou eh, udržitelností přes místní kapacity. Přestože čtvrtina projektů měla E, určité nedostatky, můžeme tento nástroj považovat za nástroj úspěšný. Také vítáme e, zlepšení při druhém kole vypsání e, nabídek a té povinné analýzy proveditelnost. Ale je třeba řešit několik věcí výběr by měl být eh, jasně posílen. Eh, neměly by být podporovány nerealistické projekty nebo projekty, které nemají dostatečně naplánovanou implementaci. Tak, jak uvádí zpráva účetního dvora, také je zde eh, důležitá role posuzovatelů. Je třeba věnovat opravdu pozornost výběru projektů, pokud nechceme mít nekonzistentnost v vyhodnocování v budoucnu. Potom je důležitý monitoring implementace projektů, který se zdá být nedostatečný v mnoha případech. Eh, měly by zde být pravidelnější návštěvy přímo na místě. Je třeba také zlepšit monitoring zapojením místní komunit a neziskových organizací výraznějším eh, způsobem. Proto velmi vítáme to, co navrhuje mm, pracovní dokument. Audi zatím analyzoval něco málo přes 50 eh, procent přidělených eh, prostředků pro tento nástroj. A tím bychom se také měli zabývat, ale zdá se, že obecně ten nástroj funguje docela dobře a pomocí zlepšení, která doporučuje účetní dvůr a Evropský parlament by mohl předpokonat určité své nedostatky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Takže za, nyní promluví zástupce generálního ředitelství DEVKO. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi Nejprve poděkovat účetnímu dvoru a zpravodajce za velice pozitivní vyhodnocení tohoto programu. Zřídka přicházíme mezi vás, aby jsme slyšeli něco pozitivního, takže to je hudba pro mé uši. Děkujeme, ale uh, Zároveň e, jsme také toho názoru, že nejde o úplně nejúspěšnější program a už během životnosti tohoto programu jsme se pokoušeli o vylepšení. E, zvláště jsme se snažili zapracovat doporučení účetního dvora a přijít s optimálními postupy. Už tedy při tom takzvaném druhém kole jsme měli možnost vypracovat studii dopadu, a to znamená, že se nám podařilo vylepšit určité body, které jsou strukturální povahy. Zároveň jsme zavedli systematické monitorování všech programů, tak aby bylo jasné, že vždy můžeme reagovat v reálném čase. A ještě dvě připomínky k tomu, co vy sami jste označili za úspěšný program. My jsme tedy už na začátku toho takzvaného druhého kol eh, říkali, že bude k dispozici více než 300 milionů euro, které budou k dispozici 15 milionům osob, což je tedy zhruba 20 euro na osobu a to představuje významné vylepšení životních podmínek a e, úspory energií. To se však e, týká především tedy těch nových obnovitelných zdrojů energie, například solární a Eh, vy jste tedy správně upozornili na to, že v některých zemích se stále ještě používají fosilní paliva, to je samozřejmě daleko dražší. Jiné země, jako například Tanzánie, používají zemní plyn a tedy s takovýmhle postoji je velmi obtížné prosazovat nové postupy a zavádět obnovitelné energie. A eh, tím se dostáváme k té problematice elektrifikace sousedících zemí, které, zemí, které jsou naše vlastní závěry, které eh, plynou z tohoto projektu, vedou k vypracování takzvaného třetího kol a eh, jsme připraveni tedy investovat, eh, tedy protože místní strana je připravena investovat více do projektů a nikoli méně, nyní jsme v té čtvrté fázi elektrifikace, do které se již mohou zapojit i soukromé podniky a ta míra spolupracování může být tak nízká, až tedy na úrovni 15%, což je velmi dobré, takže my jsme se opravdu eh, snažili vyvodit určité závěry z toho, jak funguje tento nástroj, tak abychom je ještě eh, vylepšili a pokud jde o to, jak z toho mohou těžit eh, sousedící země, je třeba si uvědomit, že celá řada domácností a také malých firm v Africe díky tomu získává přístup k energii z obnovitelných zdrojů a já tady doufám, že i v budoucnosti budeme dobře spolupracovat s účetním dvorem a komisí na této věci. Děkuji. Děkuji. Chce k tomu ještě něco říct účetní dvůr? Já budu velmi rychlý. Myslím si, že jde o zajímavou zprávu, protože tady vlastně probíhá současně s debatami, které běží na klimatickém summitu a navazují na závěry tzv. afrického samitu z Malty. Tam všude tedy se mluvilo o energetice. Já mám své vlastní zkušenosti z, tě, z těchto setkání a e, mohu se s vámi podělit o svůj názor. Řešení těchto problémů spočívá pouze v obrovitelných e, energiích, ačkoliv to nasazení zpočátku je relativně velké. Vy jste tedy také zmínili tu nutnost přechodu od fosilních k alternativním zdrojů energie. A je vždycky dochází k tomu, že když tedy lidé objeví další bohaté naležisko, ať už tedy fosilních paliv nebo zemního plynu, tak trošku odloží toto řešení, ale my tedy, eh, jakožto Evropané, musíme být pozornění, abychom tedy ty peněžní eh, toky mezi našimi hlavními zeměmi sice posílily, na druhé straně však přispívaly ke skutečnému zlepšení života lidí v této oblasti. A z mých vlastních zkušeností vyplývá, že tomu tak opravdu je. A já tedy děkuji za vaše hodnocení. Myslím si, že eh, s tímto programem se dají očekávat rozumné výsledky, které eh, z dlouhodobě udržitelného hlediska přinesou zlepšení. A nyní mi dovolte, tedy za poděkovat všem řečníkům, kteří tu vystoupili a byli pozitivní. Děkuji. A ještě zpravodaj. Děkuji. Jenom dvě věty. Já se omlouvám, moje Němčina je mizerná, takže nemohu hovořit krásnou Němčinou. A dovolte mi poděkovat stínovým zpravodajům za jejich stanovisko. Je to velmi důležité a samozřejmě se to budeme snažit v co největší možné míře zapracovat. K tomu asi nemám co dodat. Jenom ještě jedna připomínka. Velkou radost mi udělalo, když jsem slyšel, že hodláte dále eh, pokračovat v práci v rámci tohoto programu, že tady proběhne další kolo. Já si totiž myslím, že tento program je úspěšným příkladem toho, jak efektivně nasadit prostředky z evropských fondů v rozvíjejících se zemích a přispět tak k boji proti chudobě, přechodu na efektivnější zdroje energie a, a umožnit vůbec přístup k energiím. A to je tedy velice důležité, na to bychom neměli zapomínat, ať, ať už ten program měl jakékoliv nedostatky. Tohle je tedy vlastně ten hlavní příhroz a my jsme se všichni poučili. Myslíme si, že tento program může být takovým modelem, takovým příkladem pro ostatní programy podobného typu. Děkuji. Dobře, děkuji. Tady se tedy rozhostil předvánoční klid a mír, to je pěkné. A na konci, eh, tím jsme se tedy dostali na konec tohoto bodu jednání a nyní budeme hovořit o kontrole ze strany výboru eh, pro kontrolu rozpočtu v Řecku. Já tedy o tom nejprve krátce poreferuji. Představím vám, co je vlastně obsahem těch podkladových materiálu. Já jsem také vedla celou misi. Situace v Řecku je velice důležitá nejenom pro Řecko samotné, ale také pro evropský rozpočet. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili této mise a také expertům a našemu organizačnímu týmu. My jsme tedy ze seznamu zhruba 180 projektů vybrali sedm z toho čtyři byly projekty, které komise sama označila jakožto ohrožené, jakožto rizikové. A my jsme si z toho vybrali dva projekty, kde komise vyžadovala dodatečná opatření. Jeden projekt tady se vyznačoval normální implementací. My jsme vlastně cestovali křížem krážem po celém Řecku. Šlo projekt v hodnotě 1,08 miliard euro. Tento projekt je označen jako rizikový, jde o vybudování metra do Soluně a přilehlých oblastí, náklady 380 milionů euro, potom šlo o rehabilitaci jezera Karla za 28 milionů euro a potom šlo o zlepšení systému fungování katastrálního úřadu v Řecku, na to bylo vynaloženo 1,40 milionů a poté ještě tady národní registr. E, a tady tento um, katastrál, projekt katastrálního úřadu bude spolufinancován ze strany řeckého státu. To jsou tady ty ohrožené projekty. My jsme také navštívili e, dálnici nebo tady železnici Torea Domokos a systém označování uh, systém prodeje elektronických vstupenek v rámci portálu Atika. K čemu jsme dospěli? Dospěli jsme k závěru, že centralizace země je jedním z největších problémů, protože chybí pocit zodpovědnosti. A proto dáváme k úvaze, zdali by nebylo na místě posílit pravomoce místních a regionálních orgánů, které jsou jaksi lépe vybaveny k tomu, aby tyto projekty prosazovaly. Tady totiž je velká vzdálenost eh, z centra do těch jednotlivých lokalit. A to je také nepřijatelné. A pokud A bylo by tedy dobré, aby té kreativitě přímo na místě nebyly kladeny žádné překážky. My jsme se zaměřili především na velké projekty, ale je třeba říci, že tedy tyto velké projekty nebyly realisticky naplánovány. A pak jsme byli také svědky toho, že archeologie, archeologické nálezy vedou k tomu, že práce na projektech se spožďuje. To v Řecku není nic nového. Ale pak je otázka, co s tím udělat ve chvíli, kdy jsou nalezeny archeologické artefakty, které upřímně řečeno jsou eh, v podstatě všude a eh, projekt to pak zdrží ne o měsíce a o roky a to všechno se financuje z peněz daňových poplatníků. Proto by bylo důležité, aby i řecké úřady se k věci stavěly odpovídajícím způsobem. Pak je tu jeden téměř pro mě nepochopitelný problém, tedy vlastnický, eh, vlastnické vztahy. Eh, například tedy byla vybudována dálnice, kde bylo třeba vyvlastnit určitou část eh, pozemků, ale nebylo to možné a proto tady vlastně chybí 45 kilometrů této dálnice, což je prostě pro mě nepochopitelné. A to je téma, které tento výbor bude i dále sledovat, protože pro nás je takovýhle postup naprosto nepřijatelný. A opět tedy vlastně za to platí daňový poplatník. Pokud jde o obtížnou hospodářskou a politickou situaci v Řecku, i ta vedla k tomu, že je to určitá neochota vkládat peníze daňových poplatníků do projektu, které se vlečou dlouhé měsíce, kde není jasné, kdo je vede, kdo má zodpovědnost. Tady tedy dochází k velkým průtahům a každá změna vlády vede k zhoršení této situace. Ve vedení projektu panuje velká tedy velmi nestabilní situace, dochází často k výměně tohoto vedení a pro mě je to tedy takový eh, negativní signál. Eh, tady tedy komise měla postupovat důrazněji a situaci lépe regulovat. A já doufám, že tedy Řecko do budoucna nebude poseto ruinami investičních projektů. To se týká těch 52 eh, projektů, kde dochází k zásadním průtahům v hodnotě více než 5,5 miliardy euro. A teď je otázka, eh, postavit tedy se k věci čelem a říct si, zda po 14 letech má ještě cenu na ně vynakládat evropské peníze. Ale pak je otázka, co se s těmi projekty, které jsou rozpracované a nedokončené stane. Neexistuje žádné eh, dobré řešení, ale i tedy pro tyto projekty je třeba najít řešení. My se o to snažíme, jsme připraveni k jednání a je třeba tady jasně pojmenovat, o které projekty jde a jasně říci, že žádné další průtahy už nejsou přijatelné z hlediska Evropské unie a evropských peněz. Pak je také tedy, pak dochází k situacím, kde stejný projekt je znova a znova předkládán po dobu sedmi let a to je také nepřijatelné. A my bychom tedy rádi věděli, by tedy, zdali je možné, že těchto 52 projektů nebude v novém roce nadále financováno z evropských peněz. Například v případě jezera Kala máme takový asi nejdražší rybník, na kterém si plavou kachny, financovaný z evropských peněz. Je voda tohoto jezera je eh, toxická, protože do něj plyne příliš málo vody a tam tedy vlastně eh, jak si proteklo pískem 28 milionů euro. A s tím je také třeba něco dělat. Takže i těch 14 projektů, o kterých sama komise říká, že jsou rizikové, že jsou ohrožené, si musíme položit otázku, co s nimi dál. Reprezentují více než miliardu euro, pak je tu tedy ta problematika katastrálního úřadu. Přece není možné, aby ten katastrální úřad na místě prostě nefungoval. A takovýhle projekt by neměl být vnímán jako rizikový, nicméně v Řecku k tomu dochází opakovaně, kdy tedy vlastně chybí společné vnímání určitých věcí mezi Bruselem a Řeckem a proto by bylo důležité, aby například té problematice katastru jsme věnovali větší pozornost, protože ten projekt by měl být tedy dokončen do roku 2021. Já to vnímám jako dobrou zprávu, vidíme alespoň takové světlo na konci tunelu. Ale ještě se to může zhoršit, to také nevylučuji. A to je tedy projekt, kterému bychom měli věnovat skutečné eh, úsilí a do konce roku situaci prověřit a eh, říct si, jak budeme dál. Pokud jde o registr eh, hlášení, tady dochází k problémům, kdy například zemře nájemník a vlastně, nebo nájemce a vlastně ta informace není nikde zaznamenána. Eh, projekt, který, který by podchytil tyto skutečnosti, běží, je na správné cestě, ale pokud jsem to správně pochopila, zase tedy došlo ke změně vlády a tím i postoje k tomuto projektu. Tento projekt už má za sebou dramatickou historii a je to tedy něco, co bychom také měli sledovat. pak je třeba decentralizovat procesy rozhodování. Je třeba tady provést reformu tak, aby k rozhodnutím docházelo na úrovni, která je zároveň schopná také konat. My jsme byli svědky toho, například v debatě s jedním manažerem, který nám jasně řekl, jaké dopady to má, jestliže finančně relevantní rozhodnutí, tedy v hodnotě nad 50 tisíc euro, činí centrální úřady. Například určitý místní eh, tedy úřad potřeboval 50 tisíc euro na nákup papíru na své fungování, ale byrokrati v, eh, centru nebyli schopni rozhodnout, takže papír chyběl. Je ale důležité, aby také tedy řečtí politikové a e, úředníci byli přesvědčeni o tom, že pokud potáhneme za jeden pro vás, skutečně se podaří prosadit určité změny. Proto je také důležité, aby v Řecku tedy všechny ty zainteresované strany byly ochotné jednat. A my tedy chceme e, provést takový přeskum situace, abychom se rozhodli, u kterých projektů bude do konce roku pozastaveno financování. Já tady chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru kolegyně Lazaro, eh, byla s námi na misi, také dva direktoráty komise poslali své zástupce osoby, které jsou konkrétně za tuto situaci odpovědné. A já bych ráda tedy u této tematiky ještě zůstala. Je důležité, abychom ukázali, že naše práce v Řecku přináší výsledky. Nemá tedy cenu někoho napomínat, jde o to, aby tyto projekty byly dotaženy do konce. A to je prostě eh, jasné. Na druhé straně je zásadní, aby tedy Řekové sami měli zájem na dotažení těchto projektů do konce. A až budeme tedy příští, na začátku příštího roku rozhodovat na půdě tohoto výboru o uvolnění dalších prostředků, musíme se tedy mm, držet našeho odhodlání, projednat to i na politické úrovni. Pak dejme tomu uspořádat seminář nebo slyšení. Také jsme oznámili že Tady to byla, já tady ještě na závěr řeknu, že to byla velmi užitečná mise a já chci poděkovat kolegům, kteří mě na ní doprovázeli. To je tedy moje zpráva a nyní máme seznam řečníků, paní kolegyně Ajala. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala sekretariátu protože tento musel celé zorganizovat a to byla velmi důležitá úloha. Všichni jsme tam dorazili včas a přesně a mohli jsme dobře odvést naši práci, přeskoumat všechny, všechna data, takže já opravdu děkuji, děkuji také komisi, která nám poskytla všechny podklady, dokumenty, to bylo užitečné, zajímavé a vlastně i to, jak komise při, eh, nebo jaké tam byly přístupy k řešení přímo v místě. To bylo také eh, dobré. A podívali jsme se na Řecko, nebo tady byli jsme v Řecku, které bylo v podstatě eh, v troskách, tedy tím nemám na mysli pouze historické trosky, měli bychom to mít všichni na paměti. Řecko je také kolébkou uh, různých eh, historických nálezů, archeologických nálezů a proto nelze přistupovat k Řecku stejně jako k jiným zemím, protože jakmile se tady buduje nějaká infrastruktura, tak jsou tady zvláštní náklady, které souvisí s archeologickými náklady a musí se na to naplánovat čas extra, protože zkratřebí více, více času. To tak prostě je. Eh, velká část podniků a velkých projektů, dálnice, potom železniční trasa, dálnice se Soluně, um, tak tam ty podniky, které se zabývaly těmito zakázkami, tak eh, měly velké problémy s financováním, nebyly likvidní, věd, v některých případech to bylo tak, že museli vše přerušit a čekat, až přijdou další peníze a teprve potom te pokračovat. Je to opravdu i po hospodářské stránce všechno v troskách a uh, oni to prostě museli přežít, počkat na ty peníze a potom pokračovat, takže je to opravdu pozoruhodné. Některé z těch projektů v oblasti infrastruktury eh, byly velmi důležité, jako například dálnice. Uh, a zajímavé, zajímavý je tady um, územní rejstřík, je to jiné než u nás. Je tam zaznamenána, nebo souvisí to s historií každý, každého vlastníka a e, je to jiné než u nás. Je velice obtížné to všechno prakticky skloubit a zrealizovat, je to jiné než u jiných zemí. Potřebujeme samozřejmě harmonické zásady, to je pravda, ale e, ve chvíli, kdy se to uplatňuje v praxi, tak je potřeba přihlédnout k tomu, že v Řecku narážíme na větší problémy, že je to obtížné také kvůli té krizi, e, které řík, e, která zapůsobila jako sociální a hospodářská, hospodářská tsunami. Proto si myslím, že během našeho pozorování a také uh, když připravujeme řešení nebo eh, žádáme o nějaká řešení, předkládáme řešení, že tedy budeme přihlížet k tomu, co jsme tam zažili, co jsme viděli. Eh, zástupce komise by se v tom mohl angažovat. Tedy měli bychom být eh, tak ohleduplní, že zohledníme to na 6 až 8 let bylo vše v Řecku přerušeno. To prostě byla krize, která zachvátila Řecko a já doufám, že mm, k tomu přihlédneme. Potom centralizace. Já jsem sama zažila decentralizaci, podílela jsem se na tom a tam vždy hraje roli eh, otázka evropských prostředků, tedy alespoň eh, evropských prostředků ale uh, u nás je to přece něco jiného než v Německu. V Německu um, u nás je to tady decentralizované a peníze nekončí v jedné obálce, ale jsou rozdělovány, protože jsou tam různé zprávy, je to strukturované, takže je otázka, jakým způsobem se k tomu přistoupí tak je to v Řecku. Možná, že by to mohlo být uh, uděláno tak, že na regionální úrovni budou mít úřady větší pravomoci. Vím, jak to bylo ve Španělsku, tam nám to opravdu, eh, tam nám to opravdu trvalo, než eh, jsme prosadili, že ty věci budou spravovat přímo regionální orgány. je to samozřejmě velice komplexní a nejde to, nelze to mm, udělat jen tak ze dne na den. A pokud člověk nebyl přímo v místě a neviděl, eh, neviděl, jak to tam běží, tak je to samozřejmě velmi obtížné, ale možná, že i komise by mohla něco navrhnout. Decentralizace ta by měla být dobře proskoumána a promyšlená, aby vše potom dobře fungovalo, aby to bylo dobře nastaveno, aby to fungovalo, aby to opravdu odstranilo ty problémy, se kterými Řecko zápolí. kořenem všeho zla, to je to sedmileté přerušení hospodářské aktivity a proto je dobré, že návštěvy a přeskumy projektů a regionálního rozvoje v Řecku a že ty výsledky, které to přineslo, že to zohledníme, abychom pomohli skutečně v Soluni Eh, tam ten případ jsme viděli celý, to jsme viděli celé až na jednu zastávku, eh, tedy na ten poslední úsek, eh, ten tam chybí. A pokud jde o tu dálnici, tak tam také jeden konkrétní úsek chyběl. Mm, byl tam ten problém, který bylo potřeba vyřešit potom železnice, kde vlastně uh, takový problém bylo potřeba ještě položit koleje, aby skutečně ten vlak mohl jezdit. Musíme skutečně zohlednit to, že ta země na sedm let um, vše pozastavila. Oni nám říkali, že prostě neměli eh, žádné likvidní prostředky a podniky eh, všechny téměř zkrachovaly, protože nemohli platit subdodavatelům a to jsou věci, které musíme vést v patrnosti. Ano, eh, pokud budete eh, chtít některé věci měnit nebo pozměňovací návrhy, samozřejmě vítáme, ale eh, Chtěla bych ještě podotknout, že jsem vždy měla dojem, a to mi vadilo, že nám tak trochu pokaždé lžou a vždy, když se tam někde kopalo, tak potom, jak si člověk narazil na dvě různé verze toho, co se tam děje. A pokud jde o tu dálnici, tak eh, projektový manažer uvedl, že tam bylo 63% něčeho a zodpovědný inženýr, ten říkal, že to je 58%, takže každý eh, mluvil o jiném čísle a ta čísla se výrazně lišila. A já jsem pětkrát po sobě položila jednu otázku, eh, která se týkala nákladů za spoždění při pokládání trasy železnicem. Byl to projekt, podívám se na to, byl to projekt Citoria Domokos a já jsem pětkrát po sobě položila stejnou otázku a pětkrát po sobě jsem viděla eh, velmi upřímné oči, které mi říkali, upřímnými slovy, že tam nebylo spoždění, ale potom mi někdo další řekl, ano, přece jen tam bylo spoždění z politických důvodů, jsme několik let neměli projektového manažera. Takže opravdu to nezanechává ten nejlepší dojem, pokud jde o spolehlivost těch údajů. A já jsem, já jsem to tam zatím ještě nenapsala, ale možná, že nakonec přeci jen to tam napíšu, protože um, ono to k tomu opravdu um, patří aby to mělo hlavu a patu. Já jsem neměla z toho dobrý pocit eh, z těch věcí, které jsme tam viděli, na které jsme naráželi. My se 11 let zabýváme Řeckem a už jsme tam byli po třetí. A pokaždé narazíte na úřady, eh, které jsou naprosto uh, Eh, zdrcené a vždy okamžitě všechno přiznají, což velmi zapůsobí. Eh, člověk má pocit, ano, oni jsou opravdu upřímní a problém rozpoznali a to je skvělé, protože od toho se to celé může odrazit a postoupit před, ale potom to samozřejmě zůstane tam, kde to bylo, takže já nevím. Um, pane eh, kolego z účetního dvoru, máte ještě slovo, děkujeme vám za to, že jste k nám dorazili. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám, co bych dodal eh, k tomu, jak jste tu misi schrnula vy, eh, nebo k tomu, co říkala druhá kolegyně. Eh, Bylo to pro mě potěšení byl jsem rád, že jsem směl doprovodit delegaci vašeho výboru a bylo nesmírně zajímavé seznámit se se situací přímo v terénu, přímo v místě. Ono je to úplně jiné, když to vidíte jenom jako čísla eh, SPF a různé eh, záznamy, ale když máte tu možnost být tam přímo v místě, tak je to samozřejmě něco jiného. Bylo to velmi dobré. Děkuji. Ano, ano, a musím říct, že jsme eh, viděli opravdu toho mnoho. Eh, za Evropskou komisi paní Body. Děkuji. Eh, paní Kressler. myslím, že jsem tady byla v červnu a společně jsme s vámi připravovali tuto misi a Eh, byla to pro nás příležitost zúčastnit se té eh, mise nebo ji doprovázet a eh, to celé bylo velmi plodné, proto vám nejprve chci poděkovat. Děkuji vašim kolegům za to, že nás takto přijali do týmu a pokud jde o doporučení té zprávy, tak si myslím, že to je odpovídající popis toho, co jste v místě viděli. To je škoda no, do určité míry, protože bychom si samozřejmě přáli, aby ta situace byla lepší. Teď bych vám také, stejně jako v červnu, chtěla velmi stručně nastínit, jak vypadá situace eh, celé politiky předtím, než se pustím do toho, jakým způsobem chceme zareagovat na doporučení zprávy a eh, jak to vypadá s tím konkrétním projektem, s ohledem na to, že ta informace eh, z té zprávy je velmi přesná, Sestali jsme to společně, je to opravdu aktuální stav. Takže když jsem minulý e, rok e, přišla mezi vás, tak to bylo v době, kdy ta politika byla velmi e, postižena tím, že nebyl dostatek hotovosti a, a um, to říká i paní Ayala Sender, eh, kvůli tedy eh, tomuto důvodu ten, to, ta reali, nebo docházelo k tomu, že projekty se velmi zpomalily, jejich realizace a ve všech těch projektech eh, je to tak, že trpí nedostatkem peněz. Nejnalehavější otázka byla, aby ta politika byla opět nastolena, pokud jde o finanční věci. Uh, Příjemci projektů eh, si stěžovali na to, že eh, jejich výdaje nejsou hrazeny. Jak víte, tak toto vedlo k tomu, že byla přijata další opatření pro Řecko, tak aby se ulevilo eh, národnímu rozpočtu a aby Řecko dostalo další prostředky. A jinak pokud je o ta opatření, tak bych řekla, že jsme již zaplatili na celých 3 miliard eh, vedle těch běžných eh, plateb, které obvykle poskytujeme, tedy nad jejich rámec. A jak si pamatujete eh, z návrhu, to, tam jsou takové mechanismy, díky kterým můžeme pečlivě sledovat eh, celý ten projekt a eh, vše, co tam probíhá, co se tam platí. A téměř eh, každý týden máme možnost o tom komunikovat s řeckými orgány. Tato opatření podporovala také plné vynaložení příspěvku za rok 2013 ze strany EU pro všechny programy a jsou tady ovšem stále ještě dva programy, které ještě eh, nedosáhly těch 100% evropského eh, příspěvku OP Digital a OP eh, Environment. Tady pořád ještě čekáme na další platby, tak abychom dosáhli těch 100%. Ale jinak samozřejmě souhlasíme s tím, že toto není dostačující, tak aby se Eh, vyřešili všechny ty problémy. Eh, tady eh, to jsou věci, které řeší to plné vyčerpání prostředků, ale neřeší to ten mm, problém. Tady je potřeba to doplnit dalšími věcmi nebo dalšími opatřeními. Souvisí to s těmi otázkami, které tady mm, byly zmiňovány a popisovány. Jsou tady ty slabé stránky nebo ty problémy, které jste tady zmínila, stabilita, ehm, potom spoždění, e, která se týkají e, vyvlastňování a těch vykopávek a e, potom další věci. Takže toto je opravdu nepřijatelné pro daňové poplavníky, aby ty prostředky šly na tyto věci, které jsou nepřijatelné, i když se to samozřejmě neděje ve všech případech. Potom Eh, tam máme ten problém těch archeologických vykopávek, i když tedy řecká vláda se tam již pustila do zjednodušování. A eh, teď eh, tady máme zákon pro provádění toho dalšího finančního období. Mělo by být zlepšeno řízení finančních prostředků. Není možné tady mít nějaký ten excesivní contracting, který tedy ehm, tam byl zaznamenán ehm, předtím a to všechno se monitoruje eh, i elektronicky. Takže tady by se díky tomuto eh, zákonu mělo zabránit blokování eh, projektu, třeba kvůli tomu, že se tam právě dělají ty vykopávky. Ale samozřejmě to nestačí, je potřeba toho udělat více a Společně s kolegy, kteří tam byli minulý týden, budeme i dále eh, usilovat o zjednodušování toho provádění a eh, zjednodušování platebních procesů. Eh, chceme si zmapovat celý ten proces provádění, uvidíme, které kroky jsou zbytečné, kde by šlo co zjednodušit a teď s řeckými orgány o těch věcech diskutujeme. Čekáme, aby potom u jednání byli všichni, eh, abychom všechno podchytili tak, aby tedy eh, přišlo konkrétní rozhodnutí, které potřebujeme, nebo ta konkrétní rozhodnutí. Eh, pokud jde o nedostatečné plánování, tak tam chceme, aby Just Burst, aby se do toho více zapojili. Tam byli i kolegové minulý týden a já doufám, že tam eh, přijde podpora eh, i toho hlavního projektu. Pokud jde o vyvlastnění, tak tam eh, jsme již požádali o pečlivou expertízu. Pan komisař Hahn to má v patrnosti a v podstatě je tam zadána studie, kde se to monitoruje, už to k něčemu vedlo, ale samozřejmě to nestačí, takže jakýkoliv další krok v tomto ohledu může být velmi přínosný. Snažíme se eh, řešit eh, i to, aby za vyvlastnění byla poskytována spravedlivá cena a ne, aby tam mm, to bylo pouze předmětem nějakého individuálního rozhodování. Eh, takže to se teď řeší příslušnými kolegy a Eh, podpořili jsme, poskytli jsme podporu řecké vládě v této věci. Potom pokud jde o otázku na té, té, té místní eh, úrovně, tak tam se snažíme podporovat řecké orgány, aby posílili administrativní kapacitu eh, řeckých příjemců, tedy městských samozpráv například. V tom se bude pokračovat ale eh, tady je jedna věc, kde bychom potřebovali vaši podporu. Je potřeba, aby padla příslušná politická rozhodnutí v Řecku. A um, tam na té místní úrovni oni ne- nemohou rozhodovat o věcech, které přesahují jejich kompetence. A to se týká eh, různých projektů, které jste eh, navštívili. Komisařka Kretu nedávno byla také v Řecku, snažila se to řešit s premiérem a ministrem, který je zodpovědný eh, za tuto politiku. Ovšem, pokud je o některé projekty, tak eh, tam různé věci nebyly vyřešeny, například pokud jde o metro v Soluni a potom prohlášení euroskupiny z 23. listopadu eh, jasně uvádí potřebu odstraňovat taková ta úzká místa v klíčových projektech, v tom prohlášení řešeno. Vítáme závazek eh, řeckých úřadů vyteče další milníky do prosince a přijmout všechna rozhodnutí, která jsou potřeba k odstraňování problematických nebo úzkých míst eh, pro ty zásadní projekty, například metodo eh, v Soluni, dálnice a tak dále. Takže se to řeší na nejvyšší politické úrovni a já si myslím, že v tom procesu by se mělo pokračovat, pokud jde o metro v Soluni, eh, které tady bylo zmíněno. Teď čekáme ještě na dohodu mezi eh, tou budovatelskou firmou a státem a komise nyní eh, si vyžádala čtvrtletní zprávy. Ta poslední zpráva z konce října, ta byla alarmující, bylo tam nějaké nové rozhodnutí Ministerstva pro kulturu, pokud jde o tu jednu e, stanici, kde vlastně e, se ta realizace opět jaksi pozastavila a takže ten projekt skutečně e, čelí velkým problémům a potřebujeme plnou politickou podporu, tak aby se konečně rozhodlo a aby mm, tedy to tady eh, nebrzdil ten evropský rozpočet eh, eh, dále. Další věc, tam to mm, se neposouvá katastr. Jiné věci už poměrně běží, když je jasné, že některé části nebudou někdy, um, někdy realizovány, například ta jmenovaná tam, ale tam se toho nebudou dotýkat evropské příspěvky. Nepůjde, nepůjde to z evropského rozpočtu. Takže to eh, tam nedojde eh, ke ztrátě peněz. Ehm, v tomto projektu nebudeme souhlasit s navýšením prostředků Evropské unie pokud ta práce nebude odvedena podle plánu a včas, tak potom um, dojde k vrácení prostředků. Takže my to skutečně pečlivě sledujeme. Začali jsme od července, začali jsme pečlivě sledovat všechny programy a zvláštní pozornost budeme věnovat projektu 52, který byl zmíněn, kde se to týká částky 5,5 miliard a my uh, to budeme dělat stejně jako eh, pokud jde o projekty 2000 až 2006. Takže i po roce 2015 budeme sledovat, jak jsou ty projekty eh, završovány a budeme sledovat, co ten národní rozpočet eh, potřebuje. Tady jsme v kontaktu s kolegy z Ekofinu a když uvidíme, že národní rozpočet potřebuje nějaké prostředky, a část, potenciální část z ESM je, eh, je tedy zajistíme, aby to bylo tedy vyplaceno na, to, na to příslušné konto, tak aby eh, na té národní úrovni oni to měli k dispozici. Takže eh, na to jsem vás chtěla upozornit a samozřejmě, pokud budete chtít nějaké další aktuální informace, tak jsme vám k dispozici. Nebo Eh, když budete potřebovat eh, nás nebo naše kolegy, pro, pokud jde o ten workshop o vyvlastnění, tak eh, jsme ochotni s vámi spolupracovat a velmi, velmi děkujeme. No, těch 52 opatření, to by nás opravdu zajímalo, jak to s nimi nyní vypadá, jak tam bude probíhat to financování a u těch jednotlivých to bychom měli rádi k dispozici. A těch 14 projektů, to je více než 1 miliarda a tyto projekty pravděpodobně nebudou uzavřeny, tak tam by nás také zajímalo, kdy a v jaké výši se to pak tedy zase bude řešit. A to bychom rádi viděli v rozpadu na jednotlivé projekty. A pak se hovořila o té studii o vyvlastňování. No to je velice zajímavé, že ta studie existuje. My víme, že Eh, v Řecku jsou náklady na vyvlastňování nejvyšší v celé EU, které jdou na úkor v rozpočtu EU. Takže pokud ta studie existuje, to by bylo dobré, kdyby autor té studie nám ji tady odprezentoval, protože pokud se tomu tématu chceme věnovat i nadále, tak toto je opravdu pro nás velice naléhavé. Opravdu nehodláme toto věc odložit ad acta. A ještě kolegyně Ayala se hlásí. Prosím. Děkuji vám, děkuji komisi a její zástupkyni za užitečné informace. Jenom se chci ujistit, jestli jsem to slyšela správně. Ten projekt metra v Soluni a zastávka Venezuelos. Tam bylo nějaké rozhodnutí komise proti, proti čemu? Protože se ten projekt změnil, protože on tam byl ten původní projekt a tam šlo o to, že v podstatě v tom budou zahrnuté i ty archeologické nálezy eh, na různých úrovních té stanice. A to metro bylo vystavěno, ty archeologické nálezy byly odebrány a pak měly být zase vráceni. To byla ta jedna myšlenka a pak zde byla jiná možnost, jiná varianta, a starosta se domníval, že to třeba tak eh, zůstane jako v tom Felliniho filmu a já si myslím, že ono to bylo dost nákladné. Zkrátka mě by zajímalo, jak se vláda rozhodla a který ten projekt teď vlastně vybrala a přijala. Ano. A prosím, řekněte nám také, zda ty informace o těch jednotlivých projektech jestli přicházejí sami od sebe dobrovolně, nebo je musíme vymáhat. Tak, prosím, máte slovo. Mm, děkuji vám za tyto otázky. Aby zareagovala na tu zastávku metra. Ministerstvo kultury učinilo nové usnesení, už to bylo třetí o této problematice, o těch archeologických nálezech. A současné technologické řešení počítá tedy s tím, že práce budou pokračovat s tím, že se archeologické nálezy e, nikam dávat nebudou. E, my jsme požádali e, řeckou vládu orgány, aby nám poskytli skutečný harmonogram protože je opravdu důležité zachovat ty archeologické nálezy, ale také je třeba zde vidět ten harmonogram pro dokončení projektu a zabránit více nákladů nebo tomu, aby ty více náklady šly na úkor evropského rozpočtu. Takže to je opravdu naléhavá otázka. My nyní čekáme, až nám Řecko poskytne svůj akční plán a podle toho uvidíme, zda ten projekt metra bude tak, jak byl, anebo zda ho změníme, protože tam je důležitý projekt také vlastně nafázovaný do eh, období 2014 až 2020. To je vše popsané v té zprávě. A vaše otázka týkající se těch 52 eh, monitorovaných projektů, samozřejmě my se tomu budeme věnovat, budeme provádět screening dokud nebudou ukončeny eh, v březnu 2017, pokud ten projekt nebude ukončen, tak ho budeme monitorovat potom, až vlastně ty závěrečnou dokumentaci obdržíme, tak eh, my vyhodnotíme, který z těch projektů eh, ponecháme a které už ne. Potom také ty projekty v té oblasti rizikové. Můžeme to udělat jako té závěrky 2006, že přes zaslání mm, těch do, e, dokumentů už některé ty projekty budou vlastně vyňaty z toho programu, ale zatím je příliš brzy. My nyní sledujeme plnění těchto projektů, jejich dokončování, budeme vás průběžně informovat. A ještě se omlouvám, samozřejmě vám pošleme tu studii o tom vyvlastňování a to tento týden. Děkujeme, děkujeme, jsme na konci pořadu jednání pro dnešek, sejdeme se 11. ledna v 15 hodin, takže už dnes vás chci pozvat, eh, budeme mít malý koktejl, takže kdo máte chuť, můžete si s námi přiťuknout na úspěšný nový rok, přeji vám všem požehnaný adventní čas, veselé Vánoce a snad se starou svěžestí se opět sejdeme v novém roce. Předsedkyně také děkuje tlumočníkům a přeji i jim šťastný nový rok a veselé Vánoce. A tímto uzavírám dnešní zasedání.